Dobrý den, dámy a pánové. Můžeme přijmout pořad jednání? Nemáme žádná nová sdělení, kromě toho, že zasedání se vysílá na internetu a dokumenty jsou k dispozici na stránce e-meeting. Pustíme se do prvního bodu do pořadu jednání, což je výměna názorů o nadcházející zprávě z vlastního podnětu o strategii pro jednotný trh a požádám o zahájení výměny názorů. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Začínáme dnes s novým postupem, s výměnou názorů, která je pro nás velmi důležitá. Už jsem mluvila na toto téma s příslušnou komisařkou a probrali jsme to i s příslušnými útvary. 25. ledna předložím návrh zprávy. 27. ledna bude slyšení, které organizuje ELS a koncem února bude další slyšení, které organizuje IMCO. 25. ledna je termín pro pozměňovací návrhy do března ty návrhy analyzujeme, abychom v dubnu mohli hlasovat. A také eh, v dubnu na plenárce. Je to nabitý časový plán a proto je třeba co nejlépe ten čas využít. K věci samotné. Dokončení jednotného trhu bylo vždy klíčovým bodem, o který se tento výbor zajímá. Junckerova komise vyvinula významné aktivity, které by se měly více implementovat. Prioritou je realizovat inflační opatření k posílení konkurenceschopnosti firm, zvláště, zvlášť malých a středních podniků, tomu jsme věnovali velkou pozornost. Vytvoření nového ekonomického prostředí hlavně pro startupy, protože oni představují naši průmyslovou síť a mohl vytvářet nová pracovní místa. Hlavně tehdy, když je tak vysoká nezaměstnanost mladých v Evropě. Také jsme posoudili, co chceme udělat pro malé a střední podniky a inovativní startupy. A aby nedošlo k chaosu, tak zaprvé národní fiskální režimy zatím představují překážku pro vnitřní trh Firmy se potýkají s velkými problémy, pokud chtějí působit v jiném členském státě, a my máme povinnost pokusit se harmonizovat fiskální režimy. Jsem si vědoma toho, že vzhledem k tomu, že nemáme politickou a fiskální unii, je to složité. Ale můj první krok a návrh toho, co bychom mohli udělat, je zavést jednotnou daň elektronickém obchodování. A to by spadalo pod výbor IMCO. Může s takovým návrhem přijít. Další věc je vylepšení přístupu k eh, fondům Evropské unie pro malé a střední podniky a zjednodušení postupů a podpora jednotlivých živnostníků. Musíme ulehčit startupům a malým a středním podnikům komunikaci A k tomu potřebujeme lepší úpravu. Musíme jasně definovat cíle v legislativě, protože máme sice užitečné směrnice, ale často se v členských státech neuplatňují třeba ve veřejných zakázkách. I mé individuální úsilí už i v posledním volebním období bylo zaměřené na to, že prostě nemůžeme dovolit, aby byly v Evropské unii nezaplacené faktury z evropského rozpočtu. A samozřejmě musíme naznačit nějaké řešení, například kompenzaci. Takže Kompenzace jsou podle mě výborný nástroj, který bychom měli zavést. Směrnice o službách je velmi důležitá, protože nemáme harmonizaci celého systému, je to problematické. Pokud chceme pomoct malým a středním podnikům, je nutná hlubší analýza toho, kde směrnice funguje a kde ne. A já se shodnu s komisařkou na tom, že potřebujeme ten servisní nebo služební pás, abychom měli jednotné dokumenty pro všechny, když někdo chce vytvořit novou firmu v členském státě. Stílení a kolaborativní ekonomika, to je velice důležité, ale musíme definovat klíčové sektory v určitých bodech, protože i nadále to vytváří chaos. Podle mě jsou klíčové normy, standardy. Je to jednotný trh, musíme mít jednotné normy, jednotné standardy. I pro mm, jednotlivá jednání členské státy by se měly těm eh, standardům přizpůsobit. Ale ani my v parlamentu nemáme jednotné standardy. A proto je to velice dobrý podnět a musíme to podpořit, zvlášť v zájmu malých a středních podniků. Dohled nad trhem. Už vícekrát jsme říkali, hlavně v případě Volkswagenu, že musíme uzavřít toto nešťastné téma, které je zablokované v radě už několik let. A také musíme vyřešit otázku značky Made in. To je článek 7. Ten přece nemůže být jediný důvod, který blokuje celé toto téma. Členské státy se skutečně musí pustit do práce, protože i komise hlasovala pro Made in. Mrzí mě, že to bylo všechno tak letem světem, ale já bych ráda znala váš názor Otázka spotřebitelů. Máme tady různé náklady, pracovní náklady na trhu a pokud chceme být konkurenceschopní a pokud chceme hospodářskou soutěž, vytváří to potom konkurenci v rámci Evropy, místo toho, abychom soutěžili mezi jednotlivými kontinenty. A proto musíme účinně vyhodnotit otázku geoblockingu. Já nebudu zacházet do podrobností, I stínoví zpravodavé mají k dispozici text a já si ráda vyslechnu vaše připomínky. O čem to problém? Děkuji, Malin Mici. Mnohokrát děkuji. Já myslím, že to je jedna ze zpráv, které patří těm nejdůležitějším. A to z jednoduchého důvodu. Dotýká se to všech podniků. A všechny podniky se dotýkají spotřebitelů. Má to tedy celkový dopad. A řádné fungování jednotného trhu vychází z neustálého přizpůsobování se adekvátní reakce na budoucí výzvy a proto vítám strategii Komise pro vnitřní trh zaměřenou na služby. Samozřejmě jsou tam výhody i nevýhody. Nicméně pokrok evropské integrace nemůžeme brát e, jako samozřejmost, protože finanční krize tolik postihla tolik podniků a hospodářský růst. A to má dopad na všechny občany. Bohužel v řadě zemí, jak víme, narůstá populistické hnutí a to všechno je protievropské. A je to výzva pro jednotný trh a úspěch jednotného trhu. Členské státy také musí zvládat tu největší migrační krizi a v současné době je dokonce ohrožený šengenský projekt. A šengenský projekt patří k těm, které opravdu usnadňují fungování vnitřního trhu. To všechno tedy vytváří nebezpečnou situaci v Evropě v současné chvíli. A může to vést k rozpadu nejenom jednotného trhu, ale celého evropského projektu. Já myslím, že jednotný trh má potenciál být jedním z hlavních katalyzátorů ekonomické obnovy a také posílení evropského projektu a další integrace. A proto vítám skutečnost, že komise zahajuje strategii velice důrazným názvem hlubší a spravedlivější jednotný trh. A já myslím, že to je hodně výmluvné. Ale musím vyjádřit i zklamání eh, z nedostatečných ambicí a politické vůle skutečně dosáhnout spravedlivého jednotného trhu. Musíme být obezřetní. Návrhy komise spojují vnitřní trh především s ekonomickými vyhlídkami, ale já myslím, že abychom obnovili důvěru a naději, ve vztahu k celému evropskému projektu potřebujeme jednotný trh, který dosáhne nejenom hospodářského růstu, ale bude také vytvářet pracovní místa, ochrání spotřebitele a zajistí sociální a environmentální pojistky pro občany. Musíme najít správnou rovnováhu mezi ekonomickými právy a základními sociálními právy, přičemž zájmy občanů i spotřebitelů a podniků budou plně zapracovány do jednoho trhu. Takže hlubší a spravedlivější jednotný trh by měl být zaměřený na větší integraci evropské ekonomiky s tím, že budeme vytvářet bohatství, pracovní místa, příležitosti a celkově lepší život pro naše evropské občany. A další věc, která chybí v legislativě eh, o jednotném trhu, je řádná implementace, vymáhání těchto předpisů. Členské státy netransponují, neuplatňují a nevymáhají legislativu o jednotném trhu. Nedostatečná harmonizace mezi členskými státy může vést k nevýhodám a to přímo na úkor evropských občanů a spotřebitelů. A já si myslím, že tomu se opravdu musíme snažit vyhnout. V praxi máme správné nástroje, abychom zajistili řádné fungování trhu, ale ve skutečnosti ten trh moc dobře nefunguje. Podle mě je možné odstranit řadu překážek čistě tím, že řádně a plně zavedeme stávající legislativu. A účinná implementace evropského práva oblasti hospodářské soutěže takhle zásadní a tím zajistíme rovné podmínky a účinnou hospodářskou soutěž. Pokud mluvíme například o platformách a geoblockingu, směrnice o službách a diskriminaci spotřebitelů, musím říct, že máme dostatečné spotřebitelské aky, jako je třeba směrnice o elektronickém obchodování, směrnice o nekalých eh, hospodářských praktikách, o právech spotřebitelů a další. Ale skutečně nám chybí řádná pomoc pro členské státy, aby spotřebitelské právo transponovali a uplatňovali. Očekávám, že strategie komise pro vnitřní trh v Evropě bude ambiciózní a předloží jednoznačné vyhlídky do budoucna, bude vycházet z pozitivních výsledků aktu o jednotném trhu 1 a 2 a stane se jakýmsi měřítkem pro revizi strategie Evropa 2020. Potřebujeme konkrétní jasné návrhy, pro vylepšení se systematickým zaměřením na lepší platňování stávajících pravidel a postupů a potřebujeme také čas na nápravné opatření a já se těším na spolupráci se spravodajkou a doufám, že to povede ke skutečně hodnotnému příspěvku k celé věci. Děkuji. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Vnitřní trh, který máme, je velkým úspěchem ale pořád ještě nejde, nezachází dost daleko. Já vždycky, když eh, přemýšlíme nad vnitřním trhem, mám na mysli hlavně malé a střední podniky, které možná s tím mm, mají problémy, protože velké podniky eh, už se s tím nějak vypořádají, ale malé a střední podniky třeba kolikrát vzdají vůbec eh, veškerou tu práci ještě předtím, než se do toho vůbec vrhnou. Takže tady si myslím, že bychom měli něco udělat. Abychom dosáhli opravdového vnitřního trhu, musíme pomoci těmto malým podnikům, ale také e, spotřebitelům. Potenciál je více než trilion eur ročně, který, e, který můžeme mít z e, vnitřního trhu. To musíme připomínat i členským zemím, které se potýkají s problémy rozpočtu. Takže by bylo dobré opravdu uspěchat také e, návrh e, pro SUP. Ono opravdu není dobré, že máme tolik nějakých různých registračních postupů, které potom jsou online. Měli bychom to opravdu sjednotit není to zas tak špatné, když startupy třeba eh, selhají, protože samozřejmě eh, z chyb se člověk učí. Eh, co se týče toho pasu, já si myslím, že tady je velký potenciál, aby lidé opravdu uplatňovali své dovednosti tam, kde jsou nejvíce potřeba po celé Evropě. Na to se těším na tento návrh. Co se týče té kolaborativní ekonomiky, tady si myslíme dávat pozor, protože pokud vydáme zákony na evropské úrovni, je možné pozastavit růst vlastně v tom, co si myslím je nejrychleji rostoucí sektor ekonomiky. Tady opravdu musíme dávat pozor na evropské zákony, které by mohly být restriktivní a potom jakékoliv právní problémy s tím by byly na místní úrovni, to znamená na úrovni měst nebo eh, na úrovni vnitrostátní, takže tady bychom měli být flexibilní. Co se týče implementace, tak souhlasím s tím, co říkala raport, eh, zpravodajka, samozřejmě nemá smysl mít nějaké zákony, pokud nejsou implementovány a vymáhány, takže bychom měli také pracovat s členskými státy na tom, aby opravdu bojovali proti porušování eh, těchto pravidel. Tato pomoc by také mohla být vlastně rychlejší a efektivnější než nějaká eh, konfrontace. Řada SM malých a středních podniků se tady potýká s eh, problémy, eh, zejména které se tedy pojí eh, s, se spožděnými platbami a to je v podstatě problém, se kterým se potýká i veřejný sektor, takže to známe. Pro mě z mého pohledu tedy je potřeba posílit vnitřní trh, eh, prohloubit jej, ale nesmíme zapomínat i vlastně na soutěž mezi jednotlivými zeměmi, tak aby vlastně eh, byly atraktivní pro společnosti a podobně. Takže eh, nejsem úplně pro harmonizaci míry DPH v jednotlivých zemích. To si myslím, že by bylo problematické. Také si myslím, že zde jsou i jiné problémy v této oblasti. Když se podíváme na e-commerce, tak eh, možná prostě budeme diskriminovat ehm, ve prospěch eh, těch poskytovatelů, kteří poskytují tutéž služby ehm, online a offline jak víte, tak spousta společností dnes je i na internetu, ale také mimo internet, třeba Facebook nebo Google. To si vždycky myslíme, že jsou vlastně e, společnosti, které jsou e, hlavně tady na internetu, ale vlastně většina jejich příjmů se zakládá z, tradičního, e, z tradiční reklamy, která může být i offline. A samozřejmě portabilita je také velmi důležitá. Těž, líbí se mi návrh komise tento týden, ale uh, Ehm, musíme si na to dávat také pozor na tato pravidla, protože zase nechceme podkopávat už stávající eh, podnikatelské modely. Takové byly tedy moje první připomínky. Ehm, vítám eh, řadu věcí z toho, co říkala paní eh, zpravodajka. Těším se na spolupráci s ní. Děkuji. Ines Zuber za GUE, prosím. Není zde? A omlouvám se, za Alde je zde někdo? Antanas Kuogas? Takže Julia Reda, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji také paní zpravodajce za to, že nám poskytla přehled eh, těch prvních návrhů. Já se těším na to, že si potom přečtu návrh zprávy. Ve strategii pro jednotný trh vítáme, že tam stojí, že tento trh by měl být prohlouben a měl by být také spravedlivější, férovější. To si myslím, že je důležité. Je to také důležité proto, aby ehm, spotřebitelé a lidé opravdu vnímali výhody vnitřního trhu. To znamená, aby neměli dojem, že opravdu jenom kapitál se pohybuje, má, má zaručen volný pohyb, ale že opravdu z vnitřního trhu profitují i lidé, spotřebitelé. Co se týče diskriminace, která se zachází na národnosti, to je klíčový mm, pojem, kterému se musíme věnovat. Platí to zejména pro geoblocking, ale nejenom pro něj. Jsou případy, kdy eh, nějaký podnik je geoblokován na základě nějakých právních eh, požadavků, nebo tam prostě chybí třeba pobítky, to znamená malá, nějaký malý podnik třeba nemůže naplnit eh, režim DPH online, mohou se rozhodnout, že to tedy prodají přeshraničně a Tohle to jsou věci, které mm, bychom měli zvážit, ale potom jsou samozřejmě taky geoblokování, kde nějaké společnosti chtějí prostě neférově eh, profitovat z eh, většího vlhu na, eh, vlivu na trh. Takže já si myslím, že tady je potřeba i legislativní opatření, ale také vymáhání, co se týče tedy zejména boje proti diskriminace. Také je dobré, že máme znovu na stole eh, balíček pro eh, kruhovou ekonomiku. Když ten balíček byl původně stažen, tak jsme měli takový dojem eh, z toho, co říkal pan Timmermans, že komise vlastně chtěla předložit ještě ambiciozní balíček, ne, než ten, co předložili původně. To mi tak tedy nepřipadá z toho, co teď máme před sebou a myslím si, že určitě parlament by to měl nějak ovlivnit k lepšímu k té sharing economy. O tom jsme také hodně vyjednávali, když jsme hovořili o zprávě k digitálnímu vnitřnímu trhu, o které budeme hlasovat první týden. Vlastně ne každý podnik či platforma sharing economy je vlastně tatá, že to, není to všechno, jsou to všechno stejné věci, takže bychom se měli zaměřit na specifické problémy, které jsou konkrétní pro tuhle, tento typ ekonomiky. To znamená, můžeme tam mít eh, konkrétní výzvy pro některé podniky, protože um, sharing economy prostě funguje, takže my, chom, my bychom měli také fungovat na principech interoperability, tak aby spotřebitelé neměli, eh, vlastně si nepřipadali úplně eh, uzavření v jednom systému, aby mohli tedy přecházet od jednoho k druhému a to bychom tedy měli zajistit. Také bychom měli pohlížet na společnosti, které fungují v různých sektorech odděleně. Vnímáme také něco z toho, co eh, stojí ve sdělení komise o posílení maloobchodu, lepší zprávě a řízení, dohledu na trh. Trošku si ale děláme starosti ohledně toho, jak bude vypadat eh, reforma eh, toho IP enforcement. To znamená, jsou tady některé důležité prvky, které v zásadě Eh, se řídí vlastně přiměřeného eh, eh, vynakládání peněz. To znamená, hledá se opravdu profesionální padělání. A co se tedy týče padělků, není to totéž, co třeba některých, některá porušování pravidel ohledně, ohledně některých produktů. To znamená, autorská práva a práva duševního vlastnictví, například v případě generických léků, to je samozřejmě eh, zase jinak řešeno i eh, právně, takže vždycky eh, musíme zvážit, zda tam je nějaký prvek zavádění spotřebitelů, zda je tam nějaké ohrožení zdraví a bezpečnosti. V některých případech to tedy tak je, v některých případech to tedy tak není. Když hovoříme potom o těch eh, prostřednicích, zprostředkovatelích, tak samozřejmě musíme zajistit, že je eh, nastaven řádný eh, proces tak, aby tedy žádná společnost nemohla ovlivňovat nějak třeba soudy a podobně. Jinak parlament před několika lety zamítl návrh patentovat software ale pak došlo k novému vývoji v eh, systému patentů v Evropě, to je tedy nejmenším eh, podobné tomu, co vlastně by znamenal softwarový patent. Eh, dělá nám také starosti to, co říká komise ohledně přeskumu procesu podávání zpráv a toho pasu. Já si myslím, že tady opravdu musíme dát pozor na to, abychom nepodkopávali regulační kapacity eh, úřadů v zemích, kde ty služby jsou poskytovány. My podporujeme volný pohyb služeb, ale samozřejmě musíme uplatňovat příslušná pravidla i v zemi eh, destinace a O tom jsme hodně hovořili, když jsme vyjednávali o eh, směrnici o službách. Tam jsme hovořili tedy zase o zemi původu to bychom nechtěli znovu otevírat, eh, co se týče eh, nařízení o vzájemném uznávání. Tady si zase musíme dávat pozor, eh, pozor na to. Tohle to jsou tedy priority pro mou skupinu a věřím, že můžeme dospět k balíčku, který zajistí spravedlivý a hlubší vnitřní trh. Thank Julia. The next Děkuji. Nyní eh, Marko Zulo, prosím. A potom Mailin, ta tady také není. Takže já řeknu, kdo je na seznamu a Um, uh, Mnohokrát děkuji. Já mohu souhlasit s většinou z toho, co už říkali kolegové. Vítám a podporuji tuto strategii, kterou nám předkládá komise ke znovu oživení jednotného trhu a Chci říct, že spousta z těch věcí, které tento výbor říká a opakuje a stanoví jako priority, tam je zahrnuto a to je velmi pozitivní a také je velmi frustrující, že se toho tak málo děje. A já doufám, v členských státech. A já doufám, že tato strategie bude příležitostí skutečně spojit síly mezi parlamentem a komisí, aby členské státy nesly odpovědnost, protože připravují občany o pracovní místa, Evropu o konkurenceschopnost, za cenu ne Evropy. A je to o to závažnější, že peníze daňových poplatníků jsou eh, vzácným zbožím. A zatím jsme úplně nevyšli z krize. A musíme zajistit pracovní místa pro naše občany a pro občany, které vítáme v Evropě. Když nevyužijeme potenciál jednotného trhu a skutečně zamezíme fragmentaci, odstraníme hranice, odstraníme překážky, překážky, které mají dopad na jednotný trh, tak se nám to nepodaří. Já bych obecně řekla, že souhlasím s návrhy komise, ale mělo by to narušit mnohem víc věcí, protože už to říkáme spoustu let. Já myslím, že to nestačí. Já vítám zaměření na uplatňování práva, jistě lepší implementace, lepší aplikace, gold plating. Rozhodně také vítám zaměření na služby, uplatňování směrnice o službách – a zvlášť návrh na posílení a rozšíření postupu oznamování, řešení geoblockingu, také včerejší sdělení komise o přenositelnosti je v tomto ohledu velmi vítané. A také vítám politiku nulové tolerance a to, že komise souhlasí s námi v tom, že je potřeba změnit způsob uvažování v členských státech. Není to otázka analýzy. Jde o to, aby byla zahájena odvážně řízení ve věci porušování předpisů. A skutečně vítám, že je tam vůbec poprvé zahrnut také maloobchodní sektor v takovéto strategii pro jednotný trh. A já myslím, že za to má zásluhy mimo jiné tento výbor, protože to nadnesl. A rozhodně mohu podpořit tu část o malou obchodu. A chci ještě říct, že ten návrh eh, k volnému usazení, to je trošku oslabené. Jde tam o kiny, osvědčené postupy, ale ta úroveň protekcionismu, kterou máme v establishmentu v Evropě, by vyžadovala. Uvidíme, jistě, je to obecné sdělení, ale já bych doufala, že to bude trošku posíleno. Pokud jde o sdílenou ekonomiku, souhlasím s kolegou Daltonem. Jistě je důležité, aby tomu komise věnovala pozornost, protože je to jeden z nejrychleji rostoucích sektorů v Evropě, a rozhodně nesmí uspěchat regulaci. Je to sektor, který vyžaduje mnohem větší pozornost, pozornost, než se začne dělat něco na regulatorní úrovni v Evropě. A vítala bych upřesnění u takových věcí, jako je služební pas, nový nástroj pro spravodajské služby na trhu. Nevím, co přesně máme na mysli. A poslední věc, kterou chci říct, je samozřejmě otázka digitálního jednotného trhu. O tom se mluví i odděleně, ale je velice dobré, že je to jedna z hlavních priorit v tom sdělení. Volný pohyb dat je stejně důležitý jako veškeré ostatní volný pohyby v naší době. A chci ještě dodat jednu věc, která v tom sdělení není, ale je opravdu důležitá pro jednotný trh. A tento parlament k tomu příliš přistupuje jako otázku libe, abych tak řekla, ale je to otázka vnitřního trhu. A totiž je to nařízení o ochraně údajů. Nařízení o ochraně údajů je základem celého digitálního trhu a je naprosto zásadní, aby ta právní jistota vznikla rychle. A doufám, že se to schválí do konce roku, že budou uzavřeny trialogy. A k tomu chci ještě dodat eh, k té právní jistotě bezpečný přístav, protože to se dotýká každičkého podniku, který vyváží do Evropy. A teď máme právní vakuum. A ten materiál z 6. listopadu, který předložila komise, nestačí k tomu, aby se řešily narušující účinky soudních rozsudků mm, v evropské ekonomice. A poslední věc, kterou chci říct, také musíme lépe eh, informovat o výhodách jednotného trhu. A ty nástroje, které máme, jsou opravdu dobré. Třeba Solvit a další digitální nástroje, které jsou zcela neznámé mezi občany a podniky. A chci poděkovat Laře Komi za velice dobrý začátek. Výborně jste zahájila práci na strategii. Děkuji. Thank you, Adam. Děkuji, Adam Schenfield. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Bohužel musím říct, že zimní měsíce nejsou příliš optimistické, naopak eh, jsou spíše depresivní. A čtení dokumentů, o kterém teď eh, debatujeme, je také depresivní. Zdá se mi, že se málo mluví o zásadních věcech. O účinném fungování jednotného trhu. Dle mého názoru virus, kterým se nakazil jednotný trh, je nadměrná regulace a protekcionismus. nadměrná regulace, přijímání stále většího počtu předpisů. A ty předpisy jsou navíc stále podrobnější. Jako kdyby to byly nějaké návody k použití. Takže my nepřijímáme zákony, ale návody k použití. to brzdí malé i velké podniky. A navíc se potýkáme s národním protekcionismem. Každý členský stát je vinen protekcionismem. Někteří jsou na tom lépe. Nicméně tento protekcionismus se projevuje na dvou úrovních, formální a neformální. Máme celou řadu interních předpisů, které brzdí, brání v působení zahraničních podniků v členských státech. Bez ohledu na to, že tyto zahraniční podniky pocházejí třeba z dalších členských států. Takže když nebudeme bojovat proti nadměrné regulaci a proti inflaci evropských předpisů, když nebudeme bojovat proti státnímu protekcionismu v Evropské unii, nebudeme mít účinný jednotný trh, nebo globálně konkurenceschopnou ekonomiku. Už jsem to říkal posledně. My jsme komunita. A není to jenom Německo a Francie nebo Polsko a Litva ale celá komunita, celá ekonomika. Musíme být dostatečně konkurenceschopní ve vztazích s ostatními komunitami, se Spojenými státy, se zeměmi Dálného východu, s Mexikem a tak dále. Když se budeme zaměřovat na podrobné pokyny pro naše lidi a pro naše podniky, tak nikdy nebudeme schopni soutěžit s Čínou. Na to se tedy musíme zaměřit. A také tady, pokud je třeba o ten služební pas, já jsem posledně říkal, že se nejsem jistý, jaký to má účel. proč mluvit o jednotném trhu, když potřebujeme pas pro služby? To je dosti výmluvné. Dokud budeme potřebovat pas pro služby, bude to znamenat, že nemáme jednotný trh. Protože jednotný trh spočívá v tom, že podnik, který je registrovaný v jednom členském státě, může působit i v dalších členských státech. A pokud budeme potřebovat další předpisy, certifikáty, pasy nebo nějaké doklady, znamená to, že nám nefunguje jednotný trh. Ale pokud jsem to správně pochopil, když tady někdo říkal, že ten pas má doložit, že v domovské zemi a v zemi, kde ten podnik působí, se uplatňují stejné předpisy, tak vlastně vůbec nevíme, o čem mluvíme. Jde o hospodářskou soutěž v Evropské unii a ta je zejména důležitá ekonomice. Takže podmínky a předpisy by měly být odlišné a je na spotřebiteli, aby se vybral, jaké zboží, jaké služby a za jakých podmínek si chce zakoupit. A je úplně jedno, od koho si je kupuje. Hlavně je kvalita, cena a rozhodnutí spotřebitele. A nepotřebujeme k tomu žádný pas nebo instrukce nebo cokoliv jiného. Takže nadměrná regulace a legislativní inflace ubíjí jednotný trh. A k tomu se řadí ještě státní protekcionismus. Já nebudu mluvit o formálním protekcionismu, protože proti tomu se dá bojovat. Ale neformální protekcionismus je ještě nebezpečnější. Například podniky, které zakoupí podnik od eh, nějakého jiného podniku, musí zaručit, že v zemi původu poskytovatel služeb dodrží fiskální požadavky a potom, jaký podnik, který má rozum, na sebe vezme fiskální odpovědnost jiného podniku zvlášť když pochází z jiného státu. Protože jak může takový podnik nést odpovědnost za fiskální závazky jiného podniku? To je neformální, neformální protekcionismus. Je to způsob, jak zajistit, že podnik v jiné zemi nikdy nebude pracovat s tou první zemí. Takže jak s tím máme bojovat? Protože to není formální, není to nikde uvedeno. Jak můžeme spochybnit takovéto škodlivé principy? A měli bychom mluvit o takových nedostacích. A když se podíváme na nařízení o minimální mzdě, A také dopravní podniky musí dodržovat předpisy ostatních členských států, 27 členských států, přičemž každý členský stát eh, uplatňuje požadavek, který někdo ostatní musí dodržet, tak bude mít 28 různých systémů. Už máme trošku sklus. Máme tady pět dalších řečníků. Krystal Šaldemoze. Děkuji, paní předsedkyně. Já to pro poněkud zestručním. Ano, tady tato nová strategie pro jednotný trh samozřejmě tu vítám a mohu taky říci, že je tam spousta dobrých eh, bodů, dobrých věcí. Vyslechla jsem, co všechno říkali kolegové, ale já bych chtěla eh, konkrétně podpořit zpravodajku paní komi, protože považuji také za důležité, abychom eh, skutečně zde vytvořili předpoklad k tomu, aby jednotný trh mohl fungovat. To znamená, potřebujeme pravidla, která musíme eh, řádně prosazovat. To znamená, partneři na trhu ještě tato pravidla nemají, ještě to není dokončené a uplatněné, ale tato pravidla, tuto legislativu potřebujeme, aby jednotný trh mohl fungovat. A zpravodajka také říká, že vlastně právě nyní je okamžik, kdy eh, musíme něco udělat tak, abychom tyto nástroje skutečně řádně uplatňovali. Týká se to také kontroly a tato nová pravidla musí být řádně prováděna a je důležité, abychom skutečně se tímto zabývali a také to správně prosazovali. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat zpravodaji. Strategie je velmi důležitá. Povede k růstu a k vytváření pracovních míst. Pokud se ty návrhy, které tady máme, budou uplatňovat v praxi. Zajímá mě třeba, jak a kdy se bude měnit nařízení u DPH. Protože taková reforma je podstatná. Spravodajka zmínila, co je nového ve strategii pro jednotný trh. Máme tady tu kolaborativní ekonomiku, sdílenou ekonomiku nebo ekonomiku sdílení, má to spoustu názvů. Ve Finsku slýchám jobbing economy, to znamená, že se má změnit i trh práce a mají se e, změnit pracovně právní vztahy. Paní Koraca Bild říká, že to vytváří nové příležitosti i pro migranty, aby našli nějaké uplatnění. Ale velká otázka zní, jak ta nová ekonomika, která se také říká IBR ekonomika, bude regulována. Jak to udělat? Přílišná regulace ji může zahubit a příliš málo regulace eh, bude znamenat, že budeme mít jakýsi ekonomický divoký západ. Musíme tady najít nějakou zlatou střední cestu. A já si myslím, že teď děláme teprve první kroky, abychom našli správný směr. Ale jistě by to nastartovalo růst. Děkujeme komisi za strategii. Já jsem přesvědčená o tom, že to bude důležité. A doufám, že ty návrhy se skutečně podaří realizovat. Děkuji. Grazie, Děkuji, paní předsedkyně. Já budu velice stručný také, protože dnes máme ještě další body k diskusi velmi důležité. Domnívám se, že tato zpráva je, je tam sam, taková trošku směs, jsou tam dobré věci, ale některé, které jsou e, méně dobré. Samozřejmě musíme mít ambiciozní cíle v situaci, ve které se v současné době nacházíme. Musíme prokázat, že máme skutečně, že si klademe ambiciozní cíle, musíme zvednout tu laťku tak, jak je nastavena. Eh, domnívám se, že spravodajka a stínoví spravodajové eh, samozřejmě odvedli a ještě odvedou eh, významnou práci a podpoří komisi v těchto obtížných dobách. Ale jednotný trh, jak zde již zaznělo, a co máme poněkud starosti ohledně konkurenceschopnosti našich podniků. Musíme vlastně podpořit eh, konkurenceschopnost podniku, aby se podpořil růst a oživení ekonomiky. Potřebujeme kvalitní služby, kvalitní výrobky. K tomu nestačí pouze obchodní platformy. Ta vize Evropy, ta, která by měla být základem jednotného trhu. Ono dá se říci, že jednotný trh existuje, protože v rámci Evropské unie již si vyměňujeme prodáváme, nakup, obchodujeme se zbožím, které vyrábíme. Hovoříme zde o jednot. Myslím si, že je potřeba skutečně prokázat větší ambice. Sama zpravodajka to řekla. Máme zde čísla, která jsou uvedena ve zprávě, která jsou mm, znepokojivá 39 evropského HDP právě je realizováno v eh, odvětvích eh, velmi mm, s vysokými intelektuálními nároky, ale vlastně je zde také určité zneužívání evropských značek, problémy padělání, falšování a myslím si, že je potřeba, abychom zdůrazňovali tu nutnost, aby byla zvýšena ochrana, aby byla schválena eh, ty texty, zejména článek 7 a to co nejrychleji, protože mám pocit, že jsme poněkud bojácní eh, a to je ještě eufemismus u, ně, u dalšího bodu a přitom parlament se již vyjádřil eh, v tomto smyslu a získali jsme Eh, většinu. A to označení zeměpisného původu pro nezemědělské výrobky nebo jiné než zemědělské výrobky. Stanoviska jsou pozitivní a nyní komise žádá novou studii hodnocení dopadu. Já si myslím, že to je poněkud eh, zdráhavá až bojácná strategie. Přitom stanoviska byla pozitivní. Výběr eh, pro zaměst profese, to je zajímavé, zde podporujeme komisi tak, aby se zavedl jednotný trh, včetně eh, pracovníků nebo odborníků. A poslední bod ohledně té kolaborativní ekonomiky. Myslím si, že toto je nesmírně důležité v následujících eh, dnech jsme, budeme hlasovat o e, pozměňovacím návrhu k textu o jednotném digitálním trhu, kde už se v podstatě dotýkáme té kolaborativní ekonomiky. Je to první e, krok krok e, k směrem, který je však velmi zajímavý a myslím si, že se musíme zabývat těmito otázkami a to velice důrazně a zejména nezavádějme příliš mnoho regulace, příliš mnoho pravidel. To by neotevírejme také dveře přílišné liberalizaci, což by v podstatě škodilo konkurenci volné hospodářské soutěži. Tento postup musí upřednostňovat tento nový typ ekonomiky, ale nesmí zavírat dveře ostatním způsobům. A ještě poslední bod se týká směrnice o službách. Je zde ještě mnoho práce na těchto otázkách. Je jisté, že názory v jednotlivých členských státech se liší, ale chtěl bych uvést pouze příklad, který nastal před několika dny. Účastnili jsme se výběrového řízení na autobusy v Toskánsku. A kdo, kdo vyhrál? Francouzský podnik. Podnik, který vlastně spravuje, řídí eh, hromad, veřejnou hromadnou dopravu v Paříži a v pařížské oblasti RATP. A už 35 let RATP vyhrává, získává všechny eh, veřejné zakázky v oblasti veřejné dopravy, aniž by se v podstatě kdykoliv účastnila výběrového řízení. Takže už teď eh, má eh, velký podíl na trhu a nyní se může účastnit výběrových řízení i v zahraničí na veřejné zakázky. Takže je potřeba zohlednit všechny tyto otázky a dívat se na věci globálně. Sorry, uh, Lucy Anderson. Omlouvám se nejdřív Lucy Anderson. Já rozhodně vítám tuto výměnu názoru a také to, co už se uh, v této věci udělalo ze strany zpravodajky ostatních. Já myslím, že je rozhodně pravda, že jednotný trh patří našim největším úspěchům. Ale není to samoučelný prostředek. A já si myslím, že se musíme ohlédnout 15 let zpět a zamyslet se nad tím, jestli původní cíle Lisabonu a zejména cíle, že bychom měli mít tu nejkonkurenceschopnější, dynamickou a znalostní ekonomiku na světě, která zajistí hospodářský růst, pracovní místa a lepší sociální soudržnost. Jestli to bylo splněno a řada z těch bodů v, té, v tom sdělení je užitečných, včetně toho, že je třeba chránit zaměstnanecká práva na celém jednotném trhu, zájmu dobré zprávy, to platí i pro malé podniky, a já vítám to, co říkali ostatní. Musí, jednotný trh musí být spravedlivější a to se také odráží v dokumentaci, ale já si myslím, že musíme být realisté, pokud je o to, jak na tom jsme. Něco z toho samozřejmě můžeme svalovat na finanční krizi, ale my jako členské státy v tom nejsme úplně nevinně, protože jsme neregulovali a proto jsme pomohli vytvořit podmínky, které k finanční krizi vedly. Ale musíme mít na paměti, že 25 milionů lidí v celé Evropské unii je stále nezaměstnaných. Nenaplníme cíle EU pro rok 2020, abychom 20 milionů lidí vyzvedli z chudoby. A vrátím se ještě k těm lepším pracovním místům a většímu počtu pracovních míst jistě, ale potřebujeme také rozumnější regulaci, ne protekcionismus, ale ochranu, ochranu dobrého kolektivního vyjednávání a dobrých pracovně právních vztahů, protože to právě pomáhá podpořit růst a pracovní místa. Takže rozhodně vítám veškerou tuto diskuzi a doufám, že jsme všichni na stejné lodi. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl v podstatě zdůraznit, že Lara odvedla skutečně velice dobrou práci, nicméně bych chtěl poukázat specificky na jeden bod skutečně mám, musíme mít ambiciozní cíle pro naše podniky, zejména pro ty mladé, nové podniky, které skutečně mají velice zajímavé iniciativy a myslím si, že toto je, eh, musí být také dobře připraveno, aby skutečně se mohli věnovat eh, oblastem eh, té nové ekonomiky, jako je sdílená ekonomika, služby. Máme zde také byl, konal se eh, summit pro inovativnost a eh, viděli jsme, že spousta podniků jde touto cestou. Takže když se podíváme na to, čím se lidé zabývají v současné době v oblasti inovativních technologií, inovativních služeb a v celé Evropě můžeme vidět, že vlastně toto všech, v tomto všem už existují mezinárodní eh, definice, jakým způsobem se to organizuje v jednotlivých státech, čili star, startupy, eh, nové podniky. Ano, o tom jsme hovořili už v minulém období, ale myslím si, že to musíme ještě podpořit, ještě zdůraznit, jakým způsobem právě těmto novým mladým podnikům bychom mohli tu situaci zjednodušit eh, v, pro jejich podnikání. Takže zde máme pra... Eh, ty startupy, ty nové podniky, ještě nemají tak jednoduchou situaci. Máme například inkubátory v něm, podnikatelské inkubátory v Německu, v Rakousku ale někdy je to příliš rozštěpeno, není to tak soustředěno, jak například v Silicon Valley a je to skutečně škoda, takže si myslím, že musíme opravdu popřemýšlet o tom, co bychom jim mohli nabídnout, jakým způsobem ulehčit eh, těmto inovativním začínajícím podnikům situaci. Průmysl se v posledních 20-30 letech mění a je to právě šance pro tyto nové mladé podniky, které chceme a musíme podporovat nyní se dívám na hodinky, rád bych samozřejmě ještě hovořil, ale mohu slíbit, že eh, se budu podílet na těchto iniciativách. Nejde o to, o velká města, o metropole, ale jde také o to, co můžeme udělat pro tuto strukturu, například v zemích jako v Rumunsku, kde jsou také iniciativy v oblasti startupu a také podnikatelské eh, inkubátory. Je spousta mladých lidí, kteří toto eh, chtějí dělat, ale často opouštějí Evropu a jdou tam, kde eh, mají jednodušší. A my musíme tady těmto novým strukturám pomáhat také v zemích eh, v evropských, tak aby měli život jednodušší. Děkuji. Jens Nielsen, please. Tak se Já hade Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem v podstatě ani nechtěl si vzít slovo ale můj polský kolega mě v podstatě přinutil k tomu, abych se vyjádřil. Volný trh, podle mého názoru, nemůže žít bez pravidel. Potřebujeme mít pravidla a předpisy. Jednotný volný trh bez pravidel a bez předpisů by vlastně se sám zničil, takže potřebujeme eh, tato pravidla a předpisy. Hovořili jste například o dopravě. Ano, je pravda, že je zde určitý sociální dumping, ke kterému dochází v oblasti dopravy. Včera jsem se setkal se zástupci podniků a zaměstnanců eh, právě z tohoto odvětví, kteří mi říkají, že nyní již existují pravidla, ale co je nutné, tak to je, aby tato pravidla byla skutečně prováděna. Je to dnes to provádění aplikace těchto pravidel, co nám chybí. A a to mi říkali, jak eh, vedoucí pracovníci, tak zaměstnanci podniku. A je také nutné, abychom měli jasně věděli, která ta pravidla budou aplikována. Dnes jsou například podniky v oblasti dopravy, které eh, fungují ve Švédsku, ale v podstatě mají poštovní schránku například v Litvě a to není správné a není to normální. Je tedy potřeba najít určitou rovnováhu. A souhlasím s těmi, kteří říkají, že potřebujeme lepší eh, legislativu, lepší, jednodušší pravidla, snadněji kontrolovatelná. Ale k tomu nepotřebujeme ani tak mnoho nových pravidel. Potřebujeme, aby byla uplatňována ta, která již existují. A potom ochrana spotřebitelů. Zde také je nutná, aby, nutné, aby byla uplatňována stejná pravidla ať už se nakupuje ve skutečném kamenném obchodě, anebo ať nakupujeme po internetu. Dobře, tak ještě pár konkrétních připomínek, aniž bychom opakovali skvělé argumenty, které už tu zazněly. Ta strategie obsahuje celou řadu legislativních a nelegislativních opatření. A já myslím, že to opravdu pomohlo, kdybychom se mohli vyjádřit konkrétně, zvlášť k některým z těch nelegislativních oblastí, abychom to skutečně posílili. Já bychom zdůraznili, že to je také důležité. Takže například v části 4.1 je něco o informacích a nástrojích pro dodržování předpisů. Tato diskuze už ve výboru proběhla o tom, že nemáme funkční jednotné kontaktní body a tak dále a měli bychom komisi požádat o něco víc. Komise tady zmiňuje další úrovně informací, bylo by zajímavé vědět, co mají na mysli. A 4.2 tady je něco o oznamování, ohlašování, o tom, že země musí více oznamovat záležitosti, které se týkají služeb. Tady bych také ráda trošku víc pochopila, o co jde, protože to by nám u těch služeb pomohlo. U toho pasu pro služby Julia velice správně mluvila o cílové zemi, která musí zůstat pod kontrolou, musí pochopit, jaké služby se nabízejí. A mě by zajímalo, jak má ten pas pro služby fungovat s profesní kartou, protože s profesní kartou se pojí e, jisté obavy, zvlášť pokud je o implementaci v souvislosti s dočasnými pracovníky. To by bylo také užitečné. Dále modernizace standardů 3.1. Čím více toho dozvídám o standardech, tím více myslím, že tento výbor by se měl pokusit udělat něco samostatného jenom k této části. Co máme na mysli modernizací standardů? Například u standardů pro služby se mluví o službách, které se řídí poptávkou. Kdo poptává ty služby? Poskytovatel anebo uživatel? A chceme zajistit, aby jádrem toho všeho byly spotřebitelé. Dohled nad trhem naprosto souhlasím s Anou Marií záležitost Made in nesmí zdržovat celý proces. Musíme přejít k lepšímu dohledu nad trhem a pokud vím, řada členů výboru eh, je v tom velice aktivní, je to důležitá věc a já to chápu. Ale musíme také zajistit, že dozor nad trhem je efektivní a důrazný. Veřejné zakázky, to je myslím bod 3.2. Bylo by dobré, Tady je něco o sdílení osvědčených postupů. Já myslím, že by bylo dobré zmínit i něco z toho, co se dělá u toho předkomerčního zadávání veřejných zakázek, protože to umožňuje využít inovace v některých zemích. Je to iniciativa, se kterou přišel tento výbor v posledním funkčním období a to můžeme rozhodně podpořit. Patenty. Na to se chci podívat trošku víc, ale jsou tady záležitosti, které se týkají přístupu k patentům v malých a středních podnicích A jde o ten princip spravedlivého nediskriminujícího přístupu zvlášť v některých sektorech. Některé podniky nemají přístup k patentům a to bychom možná zmínit mohli a mohli bychom také možná uvést, co bychom si představovali v rámci procesu REFIT. To by asi opravdu pomohlo, kdybychom zmínili REFIT a dostali nějaké pokyny. Takže mnohokrát děkujeme zpravodajce. A teď předám slovo Karsten Joana, za komisi kdo bude mluvit? Budete mluvit vy nebo někdo jiný? Dobře. Pan Kaminsky. No. Děkuji mnohokrát paní, také děkuji mnohokrát paní zpravodajce <clears throat> za úvod. Pro nás je zajímavé poslouchat eh, tyto komentáře, protože my v podstatě máme takovou strukturu, kde se zaměřujeme na spotřebitele, inovace a poskytování. Tohle to jsou eh, témata, která jsou zásadně důležitá a i vy ve vašich komentářích jste se k ním vyjadřovali. Takže v tomhle se sejdeme. Máme spotřebitele jako téma, protože chceme, aby věřili eh, vnitřnímu trhu a aby využívali svých svobod. Mm, to se zase pojí s některými iniciativy, iniciativami, které se taky zmínili, jako třeba um, ta spravedlnost. To znamená, e, lidé by neměli platit více za tu tež službu, za, ty, za, za tu tež věc, jen proto, že žijí někde jinde než lidé, kteří za to platí méně. Takže v podstatě by tady měly být eh, stejné podmínky. To platí třeba i v případě té kolaborativní ekonomiky. To znamená ekonomiky založené na spolupráci. A Kromě toho, eh, také, jak jste správně zmiňovali, eh, přístup malých a středních podniků, eh, podniků k právům duševního vlastnictví, mm, nakolik tedy vlastně duševní vlastnictví je jim dostupné. Tohle mm, je tedy vlastně jasná strategie pro ty spotřebitele. Potom ta inovace, to je druhé téma. Vy jste zmiňovali startupy, ale také scale-upy tady vlastně jde o jejich rozšiřování vlastně tedy přes hranice. Samozřejmě těch eh, startupů je hodně, ale otázka je, jestli se potom rozrostou. Co se týče zdanění DPH, eh, náš eh, vlastně balíček bude předložen v březnu 2016. A pro nás tedy opravdu startupy jsou důležité. Třetí téma poskytování. Tady samozřejmě nám jde zejména o adekvátní eh, vymáhání. Eh, samozřejmě tady je vlastně zase důležité to oznamování, jak se poučit ze systému, který dobře funguje a jak ji přenést na oblast služeb. My tady samozřejmě chceme odstranit některé bariéry. Když se zamyslíme na hodnoto, nad hodnotovými eh, řetězy, tak samozřejmě služby a zboží se dost promíchávají, takže my chceme vlastně přesunout některé věci, které dobře fungují u zboží i na služby. Co se týče té kolaborativní ekonomiky, eh, naprosto s vámi souhlasíme. Někteří z vás říkají, že to je místní záležitost, ale Ono to tak je, ale ne úplně. Máme třeba nějakého e, člověka z Madridu, který letí do Prahy, podá si tam třeba žádost eh, o založení nějaké společnosti a to už potom vlastně eh, není jenom vnitrostátní věc. Nezapomínejme také na e, zaměstnanost, jaký to bude mít dopad na zaměstnanost, možná to přidá zaměstnanosti, možná nikoli. Takže eh, na tohle to se chceme podívat. Samozřejmě pak je také zajímavé monitorovat typ zaměstnání, typ pracovních příležitostí, jestli to je tradiční zaměstnanecký poměr, nebo jestli spíše vznikají příležitosti pro OSVČ a tak dále. Tohle jsou věci, které je potřeba si vyjasnit předtím, než můžeme předložit nějakou eh, menší míru regulace pro celý sektor. Co se týče toho viru, řekněme, regulace, deregulace a gold platingu, Samozřejmě, čím více důvěry máme mezi zeměmi, tak potřebujeme také více harmonizace. Máme poměrně harmonizované zboží, pokud bychom tedy mohli mít vzájemné uznávání, měli bychom méně technických detailů, takže tady vlastně je jasný vztah více vzájemného uznávání a méně nějakých eh, technických administrativních detailů, co se týče toho pasu. My počítáme s vaší podporou při vykalibrování, kde přesně by to mělo být v, v tom rozmezí služeb. Samozřejmě my tady máme regulaci, deregulaci, to je to spektrum a v tuto chvíli se tedy zaměřujeme na ty podnikatelské služby ve stavebnictví. A potom chceme vlastně mít nějakou deregulaci nebo harmonizaci regulace. Ale to vzejde určitě také z debaty s vámi. A nebudeme otevírat směrnici o službách. To mi řekli, ať vždycky řeknu i na začátku, i na konci, tak jsem to tady takhle řekl. Děkuji. Eh, ano, já budu tedy velmi stručná. Ráda bych poděkovala všem kolegům, kteří se vyjádřili velmi konstruktivně v této první výměně názoru a zejména bych vám chtěla poděkovat za podporu, kterou jste mi vyjádřili. Myslím si, že parlament a zejména náš výbor udělá skutečně všechno, co udělat může. Někteří se domnívají, Možná, že návrh komise je příliš am, málo ambiciozní, ale já bych chtěla, aby ty návrhy byly ambiciozní. Uh, bylo by dobré, aby ty návrhy, na kterých pracujeme, byly populární, ale nikoli v populistické. My skutečně předkládáme a budeme předkládat konkrétní návrhy. Myslím si, že je opravdu zásadní, aby spotřebitelé se mohli eh, podílet, proto jsou tato slyšení velmi významná a ostatně počítáme s tím, že budeme využívat takováto slyšení, protože podnikatele jsou také spotřebitelé, oni jsou v podstatě součástí určitého okruhu. A co se týká toho pasu služeb. Ano, snažíme se o harmonizaci. Proč, abychom, proč, abychom měli jednotná pravidla? Zbylo... Musíme mít určité základy stejné pro všechny za účelem toho, abychom zlepšili eh, kapacitu, protože tato harmonizace potom, kdyby bylo příliš velké rozštěpení, tak by to vlastně dělilo podniky. V každém případě děkuji za všechny informace, za spolupráci a budu se těšit na další spolupráci. Thank you. Um... Děkuji. Přejdeme k dalšímu bodu na našem pořadu jednání. Jenom připomínám, že lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů, ne, pardon, 23. ledna budeme eh, mít rozpravu a 25. února budeme mít eh, předkládání pozměňovacích návrhů a potom eh, ještě budeme mít 22. a 23. února slyšení. Nyní tedy přecházíme k legislativnímu přeskumu. Do toho spadají tři různé zprávy. Jednak je to zpráva komise o výkonu pravomoci přijímat v přenesené pravomoci o stavebních výrobcích. Potom budeme hovořit o registraci motorových vozidel v EU a potom o řízení pro nesplnění povinností v rámci jednotného trhu. Takže já bych teď dala slovo Fulvia Rafaeli z DG Grow na Evropské komisi, eh, která nám řekne něco k těm, eh, k tomu stavebnictví. Děkuji, paní předsedkyně, dobré dopoledne všem členům tohoto výboru. Děkuji za to, že jste mě pozvali na to, abych představila zprávu komise o výmecu, o výkonu pravomoci přijímat aktiv přenesené pravomoci svěřené komisi podle nařízení o stavebních výrobcích. Ehm, tyto pravomoci spadaly tedy do kompetence komise. Jednak máme devět delegovaných aktů, které se vztahují na článek 60 nařízení. O těch tedy dnes budeme hovořit a ty reagují na eh, potřeby zainteresovaných stran a jde tady samozřejmě také o principy subsidiarity, proporcionality, které se v nich odrážejí. Komise samozřejmě, pokud eh, přenáší pravomoci, tak eh, vždy konsultuje národní experty, relevantní zainteresované strany, dělá to naprosto transparentně a tento parlament byl vždy pravidelně informován o všech našich aktivitách a také jsme je vždy zvali na veškeré akce které se s tím pojily. Eh, během relevantního období jsme neobdrželi žádné námitky ani z Evropského parlamentu, ani z Rady. Ovšem, to neznamená, že spoluzákonodárci se nevěnují tématu těchto um, přenes, aktu přenesené pravomoci. Naopak, dostávali jsme informace, dostávali jsme žádosti a otázky, které eh, tedy nás žádali o dodatečné informace. My samozřejmě jsme otevřeni dalšímu dialogu, rádi odpovíme na všechny tyto otázky a zareagujeme na tyto žádosti co se týče jakýchkoliv kroků či opatření v této oblasti. Ta zpráva a potvrzuje skutečnost, že potřebujeme rozšíření eh, těchto aktů v přenesené pravomoci. Také si myslíme, že budeme tyto pravomoci potřebovat i v budoucnosti, zejména proto, abychom se vypořádali s rychlým eh, technickým postupem a potřebami stavebnictví vlastně ty každodenní změny eh, ukazují, že je potřeba přijímat různé typy aktů přenesené pravomoci, eh, které tedy spadají pod záležitosti, které jsou řešeny v tom článku 60. Tady vlastně jde o to, abychom reagovali na technické a regulační vývoje, které se týkají stavebnictví. Eh, to znamená, jde o odstraňování nějakých omezení, co se týče uvádění na trh eh, těchto výrobků, stavebních výrobků. Také je potřeba odstranit různé hospodářské zátěže, které, se kterými se potýká stavebnictví. Takže po prvních pěti letech eh, implementace komise má za to, že je absolutně nezbytně nutné ponechat tyto akty i do budoucna. Potvrzuji také, že komise pracuje na zprávě o implementaci toho nařízení o stavebních výrobcích. Předložíme zprávu v dubnu 2016 a my tedy předpokládáme, že i spolu zákonodárce to uváží, abychom mohli spolu s vámi diskutovat o tomto velmi důležitém právním textu. Děkuji. Je škoda, že zpravodaj či zpravodajka k tomu nařízení o stavebních výrobcích tady není. Chce někdo se vyjádřit jménem zpravodaje? Není tomu tak? Uh, uh, Jednu otázku si kladou um, eh, si klade řada našich členů. Tam Tady jde vlastně tedy o otázku bezpečnosti a já bych vlastně řekla, že to jsou různé věci. My na tom samozřejmě pracujeme, prošetřujeme to ale vlastně není to součástí této rozpravy. Okay. Není to tedy součástí tohoto aktu v přenesené pravomoci, ale vrátí se to tedy v budu, objeví se to v budoucnu v jiném aktu. Ano, mohlo by to být tak. Um, the next issue is on Další téma je registrace motorových vozidel. and I understand Johan. Měla by to tedy představit Johana Šichovská z Evropské komise, nebo je zde někdo jiný z komise? Takže je tady Barbara van Visuto. Prosím, máte slovo, abyste nám poskytla eh, aktualizované informace o registraci motorových vozidel v EU. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji za to, že jste zařadili tento bod na pořad jednání. Jak víte, komise přikládá tomuto návrhu velký význam A cílem je odstranit překážky, kterým čelí občané, když chtějí využívat rejstřík vozidel, anebo vozidlo, které už je registrované v jiném členském státě. A tyto překážky patří ke 20 hlavním překážkám vnitřního trhu. Komise tedy přijala návrh 4. dubna 2012 a od té doby probíhá vyjednávání a hlavní otevřené otázky, zejména v pracovní skupině radě představují místo registrace, to je ten slavný článek 3. Nastal pokrok, pozitivní pokrok, alespoň na posledním zasedání pracovní skupiny rady. Všechny členské státy jsou teď přesvědčené, že článek 3 by měl v textu zůstat. Ale Stále ještě probíhá diskuze o formulaci článku 3. Jedná se o kompromisu, přičemž hlavním kritériem by stále měl být pobyt nebo místo pobytu držitele registračního certifikátu. To by tedy bylo hlavní kritérium pro povinnost převést registraci. Nicméně ukázalo se, že je nutná jistá flexibilita a že je potřeba také kritérium pro výjimku. A toto kritérium pro výjimku bude vycházet z převážného použití vozidla. Což je mimo jiné také něco, co je ve zprávě Evropského parlamentu. Jak už jsem říkala, stále ještě projednáváme formulaci, Snažíme se najít formulaci, která by byla přijatelná pro všechny členské státy. Členské státy zejména mluvily o uplatňování těchto předpisů a na straně komise jsme samozřejmě připraveni pokusit se pomoci tomuto kompromisu, zejména případě, když ten kompromis bude odpovídat evropskému právu a jurisprudenci Evropského soudního dvora, bude také snadno proveditelný v členských státech. Ale jak říkám, v této fázi teď diskuze probíhají konstruktivně. Příští zasedání pracovní skupiny se v radě koná v lednu a doufáme, že to vydláždí cestu pro diskuze v Koreperu a ke znovu zahájení vyjednávání s parlamentem. Děkuji. Děkuji. Dito, máte nějaké otázky? Dita Charanzová je naše zpravodajka. Děkuji, paní předsedkyně. Toto není nový problém. Už jsme o tom mluvili před mnoha lety a bylo to také označeno za jednu z hlavních překážek pro naše občany. Jsem tedy ráda, že nám komise poskytla aktuální informace o tom, jak to probíhá v radě. Musím říct, že Komise se tomu aktivně věnuje už od roku 2012, kdy navrhla nové nařízení. Takže já komisi vždycky ráda vidím, ale myslím si, že pokud by tady dnes někdo měl být, tak by to byl zástupce rady. Souhlasím s tím, že jsme byli svědky jistého posunu na straně rady, ale domnívám se, že můžeme postupovat rychleji, než ukazují dosavadní zkušenosti. Já myslím, že ty rozpory, ty rozdíly v názorech nejsou tak velké, abychom se nedohodli. Aby se všichni spoluzákonodáci nemohli dohodnout. Takže Evropský parlament a Rada jsou připraveny řešit některé z hlavních překážek pro naše občany, ale vypadá to, že Rada k tomu připravená není. Takže na základě dobré vůle, kterou jsme projevili na schůzkách s budoucím nizozemským předsednictvím, doufám, že se nám podaří tento dárek dát našim občanům v příštím roce. Děkuji. Maria? Děkuji, paní předsedkyně. Já nejprve se omlouvám za spoždění. Bohužel se konaly jiné rozpravy, kterých jsem se musela účastnit. Pokud jde o to téma, o kterém diskutujeme, tak vidím, vím, že kolegové poslanci v, v dubnu 2014 poslali dopis. Nevím, jestli jsme dostali nebo nedostali odpověď konkrétní na tento dopis dubna 2014. Komise nám říká, že bylo dosaženo pokroku. Ano, pokroku dosaženo bylo. A soud pro lidská práva rozhodl. A současně v Belgii a v jiných zemích se zdá, že eh, ty legislativní akty se provádějí dosti různým způsobem. Když můj manžel mě chce přijet navštívit autem z Rumunska do Belgie, tak musí se hned zaregistrovat, nebo eh, je zde riziko, že vozidlo bude skonfiskováno. To je prostě konkrétní věc, konkrétní případ. Chceme, aby jednotný trh eh, opravdu fungoval. A mm, tady narážíme na zásadní překážku, čili nevím, jestli komise nám může dát jasnou odpověď na tuto věc. Děkuji. I já bych ráda viděla, že v této věci pokročíme, protože je to eh, zejména věc, na kterou narážím často, například vypůjčení auta a použití toho auta přes hranice. To je opravdu nákladné porovnání třeba s USA. A pochopila jsem, že kdyby ta registrace byla snadnější, tak by eh, půjčovny mohly využít vozové parky, například je přesunout eh, v létě do teplejší části Evropy a naopak v zimě zpátky. Mohli by využít větší část trhu a byly by ty náklady nižší pro spotřebitele. A také mám obavy z toho, že tady nemáme nic k bezpečnosti, protože jsem si vědoma toho, že ty příšerné útoky v Paříži eh, že tam byli zapojení i lidé, kteří si půjčili auto v Belgii a přejeli přes hranice. Takže když by bylo snadnější přesunovat auto přes hranice, chci mít stoprocentní jistotu, že informace, které máme o tom, kdo v tom autě je, ať už je to soukromý vlastník a nebo vypůjčené auto, jsou odpovídající. A bezpečnostní složky by pak byly schopné zjistit, stejně snadno jako v rámci jedné země, kdo je majitel, kdo je řidič. Pro případ, že by nastala nějaká bezpečnostní situace nebo kdyby se to týkalo třeba vymáhání práva. Tolik tedy moje připomínka, než to pošleme dál, musíme podle mě zajistit, že budou řádně pokryty otázky bezpečnosti. Já vím, že teoreticky máme systémy k tomu, aby to jednotlivé země mohly dělat, ale otázka je, jestli je to tak i v praxi komise. Chcete se k některým z těch věcí vrátit? Děkuji, paní předsedkyně. Ano, já myslím, že všechny tyto cíle máme na zřeteli. Je to právní jistota pro občany, usnadnit život profesionálům, ale také zajistit, že všechno, co přijmeme, bude snadno proveditelné a vymahatelné a v žádném případě to neoslabí schopnost členských států vymáhat pravidla silničního provozu. A to je možná jeden z důvodů, proč potřebujeme návrh, který bude opravdu vodotěsný a přijatelný pro všechny a proto to bude obtížné. Ale mohu vás ujistit o tom, že všechny tyto cíle máme na paměti. Děkuji. Já si myslím, že je velký rozdíl mezi tím, že máte nějaký cíl na paměti a tím, že nás ujistíte o tom, že tohoto cíle bylo dosaženo. Ale možná přejdeme na další bod na pořadu jednání. Takže ještě jednou děkujeme za zástupkyni komise, komise pro jednotný trh v rámci generálního ředitelství GROW. Vy nám řeknete něco o řízení pro nesplnění povinnosti budete mít prezentaci, já vám děkuji. A toto je diskuze, která navazuje na výměnu názorů, která proběhla s komisí o případech neplnění povinností v říjnu loňského roku. A chceme se hlavně dozvědět, ve kterých sektorech k takovým případům dochází nejčastěji, o jaké typy neplnění povinností se jedná a jak se z toho můžeme poučit. A měla by to být součást širší diskuze o strategii pro jednotný trh. My jsme dnes dopoledne už měli docela dlouhou výměnu názoru na toto téma, ale bohužel někteří z našich členů museli odejít, protože vím, že ve výborech se dnes dopoledne hlasuje. A to neznamená, že nesledují, co se tady děje, nebo že třeba nebudou ještě poslouchat. A my tuto zprávu také rozešleme e-mailem všem členům výboru a také náhradníkům. A já se vždycky ptám, u implementace a neplnění povinností, jak můžeme pomoct osvětlit tyto případy a proto také vyřešit některé ze záležitostí, které se to týká. A předám tady slovo Kerstin Jorna, aby nás s těmito věcmi seznámila. Děkuji, paní předsedkyně. Když jsem tady byla posledně, tak jsme neměli strategii pro jednotný trh. doby už byla přijata jedním z velkých pilířů strategie pro jednotný trh je to, jak zajistit, aby to fungovalo. A proto vám chci ukázat na jednom slajdu, jestli to funguje. Jak vypadá ten cyklus plnění povinností? Well, while we are trying to get it on the screen. Než se nám to podaří promítnout na plátno, počkáme si na to, počkáme si na to. A stlumíme světla. Můžeme trošku stlumit světlo? Takže, aby to, můžete chviličku počkat, můžeme prosím vás stlumit světlo, protože já myslím, že tohle není úplně dobře vidět. Nevidíme na to plátno.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 já vím, že televizní kamery neuvidí na naše tváře, ale já myslím, že informace jsou teď důležitější než naše úsměvy. Můžu prostě mluvit, já to s vámi projdu. Já si to s vámi projdu, ten cyklus. Dobře, takže tady vidíte ten cyklus. A to je životní cyklus nějakého pravidla. Začíná to samozřejmě návrhem komise. Ten přijímají evropští zákonodárci, ale potom začínají problémy. Protože ministři přijedou zpátky do svých hlavních měst a zapomínají na to, co udělali předtím a co odsouhlasili. Takže první věc je, jak zajistit, že tyto evropské směrnice se dostanou do legislativy členských států. Členské státy se trošku zlepšily. Transpozice jim trvá méně času, ale je to také otázka kvality transpozice legislativy. Ukazuje se, že některé předpisy nepokrývají všechno a máme také předpisy, které upravují úplně všechno navíc k tomu, co je ještě směrnice eh, a tomu se říká gold plating. V této fázi v útvarech komise kolegové dostávají spoustu materiálů a mají, nemají velkou motivaci všechno to prověřit, protože toho tolik. Takže první vylepšení, které navrhuje strategie pro jednotný trh, je použití datové analytiky. I veřejný sektor může využívat datovou analytiku a inovovat v tomto smyslu. A v současné době eh, budujeme nástroj pro analytiku dat, která by nám umožnil, by nám umožnil zhruba do týdne prověřit, jestli legislativa, kterou nám posílají členské státy, ta prováděcí legislativa obsahuje nějaké mezery, jestli třeba někde něco chybí, ale doufáme, že budeme schopni také poměřit, co je tam navíc v porovnání se směrnicí, kterou je třeba transponovat. A to znamená, že budeme velice rychle vědět, co je mm, v legislativě a jestli tam toho příliš. A můžeme se velice rychle spojit s členským státem. Nemusíme čekat, než se objeví nějaký hospodářský subjekt a nahlásí problém, který s tím souhlasí. To je tedy první věc. Jakmile je to ve vnitrostátním právu, legislativa platí. A uplatňují jak občané a podniky, soukromé subjekty, tak veřejné orgány. A vidíme nedostatky na obou stranách. Podniky a občané často říkají, my jsme nevěděli, že máme takováto práva, my jsme nevěděli, že můžeme využít takovéto příležitosti, protože v mezinárodním právu to není. Málo se o tom ví. Mluvili jsme dnes dopoledne o startupech, podniky vytváří nové produkty, nové služby a nevědí, jak najít předpisy, které možná platí pro to, čemu se věnují. A pak máme také orgány členských států, které musí zajistit, že ta pravidla se budou uplatňovat. A to se týká dozoru nad trhem. A tady zjišťujeme, že v členských státech není prioritou financovat a e, řádně obsadit personálem orgány pro dozor nad trhem. To je částečně pochopitelné, ale tyto orgány navíc nejsou pořádně propojené. My nemáme ty správné nástroje k tomu, abychom zajistili, že jakmile někdo objeví produkt v jednom členském státě, pak velice rychle se tyto informace rozšíří a produkt je stažen z trhu. Nemáme dnes nástroje k tomu, abychom řekli, že testování, které probíhá v jedné oblasti, budou uznávat všude. A tady se strategie pro jednotný trh také zaměřuje na to, abychom vylepšili dozor nad trhem, sledování trhu, aby se zajistilo, že příslušné orgány budou propojené, že budou mít všechny příslušné pravomoci a účinné prostředky k tomu, aby produkt, který neodpovídá předpisům, stáhli z trhu. Celá řada takto nevyhovujících produktů pochází mimo zemí EU. A to je také pro tyto orgány problém. Mluvili jsme dopoledne o povědomí, oni ne vždy o těchto věcech vědí. A tady také budeme mít řadu iniciativ. Musí být transparentní, jaké to je, jaká pravidla je potřeba dodržovat. A konkrétně jde o digitální jednotnou bránu, což je jedno místo, kde hospodářské subjekty a podniky mohou najít takovéto informace. Ale nejenom najít, ale také získat pomoc, aby pochopili, jak ta pravidla platí. Zmiňujete jednotné kontaktní místo, máme také jednotné kontaktní místo pro produkty a tady jsou dvě sítě, které musíme dát dohromady. A pak máme tu část, která se týká inteligentního uplatňování. A tady máme další slide. Samozřejmě pokud máme 550 milionů členských států a 20, eh, pardon, občanů a 28 členských států, musíme tak inteligentně pravidla uplatňovat. Musíme zajistit, že se zaměříme na ty nejdůležitější. Tady vidíte ten trend. Od roku 2008, kdy jsme zahájili tu evropskou pilotní fázi, tady jde o administrativní spolupráci s členskými státy, vidíme 45% pokles nedořešených případů. Dnes máme zhruba 730 případů a dřív to bylo víc než tisíc. A máme pocit, že to funguje. Když vidíme problém, spojíme se s členským státem včas a mluvíme o tom, jak to vyřešit. Chceme být součástí řešení. A když mluvíme o inteligentním vymáhání práva, jde o to, že tato řízení při nesplnění podpisů, předpisů eh, využíváme proto, aby vnitřní trh lépe fungoval. Chceme posílit efektivitu regulace a to tež můžete pozorovat u našich návrhů eh, o směrnici o službách. Chceme odstraňovat investiční překážky, a k tomu se ještě dostanu, ale jde o ten balíček který se týká akcionářů a právních požadavků. A některá pravidla nakonec nepotřebujeme, protože můžeme využívat vzájemné eh, uznávání. A pak je tady naše politika pro veřejné zakázky. Můžeme otevřít trhy členských států pro veřejné nákupy. Inteligence znamená zaměření na probíhající změny ve všech sektorech a v některých zemích. Příklad, nedávný příklad je případ, kdy komisařka Biankovská navrhla řízení ve věci neplnění povinností proti česti členským státům, protože nedržovali článek 15 směrnice o službách. Podle této směrnice členské státy mohou zavést nějakou právní formu, požadavek na akcionáře a nebo jiné věci pouze v případě, že to je jediný způsob, jak naplnit cíl politiky. Jde tady o přiměřenost tohoto prostředku. A členské části často říkají, mám to v předpisech, tak je to přiměřené. A my se proti tomu nestavíme. A to je balíček, který jsme přijali v červnu. A chci vám ukázat ještě jednu věc. Tady jde o podložená stanoviska. Podložené stanovisko je fáze, kdy se snažíme najít řešení s členským státem v rámci administrativní spolupráce, ale nepodařilo se nám to. My bereme tyto případy a říkáme členským státům, předvedeme vás před soud, když to neuděláte, protože toto považujeme za důležité. V současné době máme 214 případů v této fázi podloženého stanoviska. Když se podíváme na další stránku, tady to máme podle jednotlivých odvětví. Máme to podle zemí a podle odvětví. Takže když se vrátím zpátky, tam je to podle odvětví. A tady vidíte, že se to snažíme více zaměřit, aby ty balíčky byly inteligentnější. Třeba se zaměříme na životní prostředí. Máme 16 případů, kdy se špatně uplatňuje směrnice o kvalitě ovzduší. Můžete se vrátit na předchozí stránku? Tady je to podle zemí. Tady ty sektory, ano. Pokud to nevidíte, ten dlouhý blok nahoře je životní prostředí, pak doprava, pak danění, pak zaměstnanost, spravedlnost a vnitro. Když je to světle modré, už se to dostalo před soud, ale tmavě modrá je ta fáze toho podloženého stanoviska. A my máme například 12 případů u nakládání s odpady. Když se podíváte na dopravu, je tam 10 případů otázkou legislativy pro řidičské průkazy v té, té, té sporné fázi. A také pokud je o ten předchozí bod v registrace vozidel, tady je 20 případů proti členským státům ve věci registrace vozidel v různých fázích toho postupu neplnění. Ale doufáme, že nová legislativa nám ten problém podaří, pomůže vyřešit. A to je oblast, kde se systematicky situace neřeší. V oblasti spravedlnosti je sedm případů, které se týkají implementace směrnice o právu občanů a jejich rodin svobodně se přesunovat po Evropské unii. A pak další stránka, to jsou ty země. Já myslím, že to je velmi výmluvné. Ukazuje to, že jsou obrovské rozdíly mezi členskými státy. A také je výmluvné, že nejsou rozdíly mezi jinými typy členských států. To se tedy týkalo neplnění povinností a ještě se vrátím k tomu, jak se u těchto věcí můžeme spojit. Ale ještě předtím chci upozornit na další důležitou věc, na další nástroj, který máme k tomu, aby byla implementace lepší. A to je postup oznamování. Členské státy musí ohlásit všechny návrhy, návrhy technických předpisů, než mohou přijmout národní parlamenty. A pak jsou tři měsíce na to, aby se k tomu členské státy, ostatní členské státy jako my se mohli vyjádřit a aby mohli požádat příslušný členský stát, aby ten návrh pozměnil. My tomu říkáme jakási předkomora jednotného trhu, protože v této předsíni eh, můžeme zajistit, že se vyhneme překážkám, než vzniknou. Jde o prevenci spíše než léčbu. Tato směrnice je v podstatě také dítě vašeho parlamentu, protože byla kodifikována v roce 2015. A abyste si udělali představu o tom, nakolik je to důležité, máme asi 700 oznámení od členských států za rok. 700 oznámení o návrzích. V průměru komise posílá asi 70 podrobných stanovisek, to je ta žlutá karta, protože říkáme, že když tohle zavedete, budete porušovat komunitární právo, a 160 připomínek za rok. Což znamená, podívejte se na to znovu, mohli byste to vylepšit. Ale neposílá, neposílá takové věci jenom komise i členské státy. Je to vzájemné hodnocení. Takže v průměru máme 70 žlutých kart od ostatních členských států. A hospodářské subjekty najdou všechny informace o těchto věcech na webové stránce, která se jmenuje TRIS. A tam je každý měsíc přes 100 tisíc návštěv a to je na webovou stránku Evropské unie docela hodně. A je to klíčová součást tohoto procesu, protože všichni vědí, že to, co vyřešíme v této fázi, nebude působit problémy na jednotném trhu poté. A chci také dodat, že nám pomáhá Evropský soudní dvůr, protože Evropský soudní dvůr uvedl, že pokud členský stát nepodá oznámení, když ho podat měl, pak není možné podat námitku vůči takovému předpisu. A to je velice přísné omezení a právníci eh, stále častěji nacházejí takovou to mezeru. Jak můžeme spolupracovat, abychom vylepšili dodržování pravidel jednotného trhu? Zaprvé je tady ta otázka včasné transpozice, protože pokud přijmete nějaký předpis v Bruselu, a ten se pak nedostane do vnitrostátních předpisů, má nulový efekt. Můžete nám pomoct vysvětlit potřebu včasné transpozice národním vládám a parlamentům. A v balíčku, který jsme vám poslali, je seznam všech směrnic, já myslím, že jich celkem 140, u kterých bude nutná transpozice v průběhu vašeho funkčního období. Vy byste nám s tím mohli pomoct ve vztahu k zemím, které znáte dobře. Pak je tady ta kultura plnění povinností. A o to jde v té strategii pro jednotný trh. V materiále, které jsem vám dala, je také seznam tiskových informací, které komise každý měsíc zveřejňuje, když přijímá rozhodnutí ve věci neplnění povinností. A u těch eh, podložených stanověk, stanovisek, vzpomínáte si, ukazovala jsem vám 140 případů, je tam hodně informací o těch případech. A pokud si myslíte, že nám tady můžete nějak pomoct, bylo by to velmi vítané. A jak jsem říkala, tyto informace jsou k dispozici veřejně a když budete chtít, můžeme vám také poslat odkazy. Komise rozhoduje o porušení nebo porušování povinností každý měsíc, kromě ledna. Takže ten seznam máme každý měsíc a můžete si tak udělat přehled. A pak je tady ještě oznamování návrhu předpisů. My vidíme, že kultura v členských státech se liší. Některé oznamují hodně a některé vůbec. Jenom se vyjadřují, jenom mají připomínky. A my se teď snažíme pochopit, zjistit, kolik nám toho oznámeno nebylo ale v řadě členských států ten postup nemá dobrou pověst a nevěnují tomu takovou pozornost, jakou by mohli. Nechápou, že by to mohlo mít určitou hodnotu pro příslušný členský stát, protože pokud podniky daného členského státu narazí na zeď, když chtějí vyvážet na jednotném druhu v důsledku nějakých předpisů, které mohl pomoct už ve fázi návrhu odstranit jejich členský stát, tak by to byl velmi pozitivní signál. Jsme také připraveni organizovat semináře v členských státech, abychom vysvětlili, jak to v tom postupu oznamování chodí. A to je konec mé prezentace o tom, jak komise vidí eh, ten postup plnění povinností a jak by to mělo fungovat na jednotném trhu. Děkuji. Lucy Anderson, jako Lucy Anderson, prosím. Děkuji mnohokrát za tuto velmi užitečnou prezentaci. Mě by zajímalo, jak přesně kategorizujete tyto případy v rámci celkového monitorování implementace EU. Já mám pocit, že to je asi polovina všech případů, takže jak rozhodnete, zda to spadá pod otázky vnitřního trhu a zda nikoli? A pak by mě zajímaly oblasti, kde dochází k velké koncentraci oblastí, tedy porušování pravidel, to je například životní prostředí nebo doprava. V případě dopravy v případě životního prostředí už je to dlouhodobý problém. Parlament na to neustále upozorňuje. Upozorňuje na to i výbor eh, jury, protože právě práva v oblasti životního prostředí jsou obrovsky důležitá a právě zde má EU jasné kompetence. A mně se zdá, že mm, by určitě stálo za to, kdyby náš výbor se tomu věnoval. Parlament už žádal o e, konkrétní nějaký nástroj podle článku 298 smlouvy, abychom tedy ze strany parlamentu mohli trvat na tom, aby se řešily tyhle ty opravdu vážné problémy porušování pravidel. Mm, mě by tedy zajímalo, zda byste se k tomuhle mohla vyjádřit, nebo možná třeba vaši e, kolegové z právního oddělení. Děkuji. Prezentace byla skutečně velice zajímavá. A máte pravdu, když říkáte, že je potřeba, abychom, všech, abychom informovali eh, v jednotlivých našich zemích o všech těchto iniciativách. Na jedné straně tedy příslušné úřady, které, om, ty, které omezují lhůtu pro provádění směrnic. Pokud by vlastně ta lhůta byla dva roky, tak eh, vlastně oni budou skutečně provádět nebo provedení nastane dva dny před limitem, ale chtěla bych upozornit na další věc a to dohled nad jednotným trhem což skutečně nefunguje ještě dnes. Ještě mnoho překážek, je mnoho eh, nedodržování. Chtěla bych se zmínit o něčem, co se týká oznamování a veřejných zakázek. Rumunsko v Rumunsku jsme nechtěli, aby byly blokovány eh, některé konkrétní investiční mm, eh, projekty, když po výběrovém řízení nastanou nějaké námitky. A takže potom ty stížnosti nebo ty eh, o ta odvolání jednotlivých účastníků prodlužují realizaci tuto projektu. Já jsem v té době byla členkou vlády a navrhla jsem, aby byly uplatňovány sankce těch subjektů nebo osob, které vlastně e, předkládají e, tato odvolání nebo stížnosti. Je potřeba, aby ty stížnosti byly skutečně odůvodněné. Komise se postavila proti této iniciativě, ale mohu říci, že veřejné zakázky pro malé a střední podniky jsou dnes skutečná katastrofa na jednotném trhu. Nejsou žádné záruky, nejsou v podstatě možnosti pro malé a střední podniky, aby se skutečně postavili proti těm, kteří se snaží zneužívat mechanismu veřejných zakázek ve svůj prospěch a to je velice závažné. Dále, říkala jste, nebo ukázovala jste ve vaší prezentaci, že čím jsou členské státy rozvinutější, pokud jde o HDP, o ekonomiku, o další tedy ekonomické ukazatele, tak tím vlastně ta disciplína nebo striknost v oblasti jednotného trhu je větší. Jakou vidíte příčinu? Děkuji. Thank you very much for this. Děkuji Děkuji také za zaslání toho informačního balíčku. Bohužel jsme ji dostali teprve včera, takže řada z nás e, neměla čas si to prostudovat, takže se k tomu možná budeme muset ještě vrátit. Zejména je to zajímavé, protože ta zpráva, která mi byla teď předložena, má i některé klíčové případy. A to by určitě bylo zajímavé, protože my se snažíme teď tady pochopit, jak bychom se mohli lépe zaměřit na to porušování pravidel, jak eh, se s tím vypořádat. Takže by bylo dobré pochopit některé konkrétní případy, rozebrat si je, jak říkala Lucy, zda to jsou nějaké zvlášť komplikované případy nebo prostě exemplární. Uh, ve chvíli, kdy ty případy se dostanou už k, do té úrovně eh, vysvětlujícího stanoviska, tak eh, tam by bylo určitě dobré taky se dostat k eh, možnostem vysvětlit něco více k naší politice, kterou vlastně děláme v souvislosti s těmi případy porušování pravidel, se kterými se potýkáme. Například tady máme příklad um, Řecka, kdy se neplní um, eh, pravidla stanovující mm, energetické eh, vlastnosti budov. Takže mě by zajímalo, jestli je možné mm, rozebrat si, které by mohly mít větší dopad, zda bychom si měli dělat větší starosti o určitý typ těchto eh, případů, Někdy vlastně to porušování pravidel se třeba pojí i s našimi vlastními legislativami, tak eh, Vlastně vždycky, když jdu na nějaký triolog, tak se mě ptají, eh, kdy dojde k eh, transponování, kdy už to členské země budou dělat. Všichni nám tedy říkají, udělejme to rychleji, ale zase rada říká, potřebujeme ještě čas, abychom to lépe nastavili. Je to prostě tak, že ne každý má kapacitu na to, aby pokročil ku předu tak rychle. Takže jak nalézt rovnováhu mezi tím, abychom nemuseli třeba čekat eh, čtyři roky po té, co ehm, nějaká legislativa vstoupí v platnost předtím, než tedy bude účinná. Například třeba e, u komise se sedm let jednalo o tom, e, jak bude mít pravomoci pro deaktivování zbraní a určitě to stálo hodně životů, než se, než se tady na tom dohodli. Takže já si myslím, že určitě stojí za to mít nějaký deadline a já doufám, že to bude i naplněno. My tedy samozřejmě rozešleme mailem tenhle ten balíček, který jste nám dali. A já tedy se obracím na všechny skupiny, aby nominovali nějakého hlavního eh, člena jako zástupce, který se tomu potom bude věnovat. Chápu tedy, že prostě by mohly být nějaké případové studie, kterým bychom se mohli eh, věnovat a na základě nich vlastně vylepšit celý ten proces. Hmm. Vy jste říkala, že vlastně eh, počet těch porušených pravidel se snížil o polovinu. A tam vlastně to souviselo i s peer-to-peer eh, přeskumem, takže to si myslím, že tak je důležité. Děkuji. Ten cyklus, který jsem předtím ukazovala, Tak samozřejmě musíme si tedy počkat, zda se to všechno eh, i prosadí v praxi a teď samozřejmě jde o to, zda to eh, bude odpovídat realitě v 28 zemích. Proto máme tenhle ten cyklus. A právě prostřednictvím těch porušených pravidel eh, vždycky zase zjišťujeme, co je možné zlepšit. Například právě registrace vozidel je jeden dobrý příklad toho, co můžeme zlepšit. A Tomu tedy rozumíme vlastně schoda a chytrá um, řešení. My bychom tedy byli velmi rádi, kdybychom na tom mohli spolupracovat. Vymáhání a plnění, tedy schoda, předtím, než něco vymáháme, tak musíme vytvořit schodu, což samozřejmě potom snižuje přípa- eh, počet těch případů, které musíme vymáhat. Co se týče těch případů samotných, já o nich ráda budu hovořit, i pokud se chcete zaměřit na konkrétní oblasti. My paralelně mapujeme všechny ty případy a hledáme eh, nějaké množiny těch, které mají něco společného. Možná to spadá pod různé legislativy také, ale vlastně ten mechanismus tam je třeba nějak stejný. Když se třeba podíváme na návrhy ohledně dozoru nad trhem, tam jsme měli prostě různé zákony, eh, tam je také eh, záleží na tom konkrétním právním nástroji, který eh, se uplatňuje. Mm, máme 500 úřadů, které zodpovídají za dohled nad trhem v Evropské unii. A my, pokud chceme, aby mm, oni navzájem mezi sebou spolupracovali, tak jim samozřejmě musíme umožnit, aby ta spolupráce byla poměrně snadná. A proto si opravdu myslím, že ten eh, cyklus schody je důležitý. Je důležitý to mít na paměti, ehm, jak to funguje. Ještě k zadávání veřejných zakázek a různých ehm, oprav, které tady můžeme udělat. Ona v podstatě tady samozřejmě jde také o pomoc, eh, předběžnou pomoc ex ante, kdy se připravují velké investice, tak abychom zajistili, že zadávání veřejných zakázek je eh, prostě probíhá hladce a nedochází tam k nějakým prodlevám a podobně. co ta kategorizace? Mohli byste se k tomu vyjádřit, prosím? Na tuhle diskusi jsme měli, když jsme vytvářeli ten scoreboard. Ta právní definice byla, že legislativa o vnitřním trhu vlastně je ta, která vychází z právní základny vnitřního trhu. A tak jsme, takhle jsme si to tedy nastavili. Můžu položit ještě jednu otázku? Vy jste tady zaslala tedy eh, případy z listopadu. Tady je 18 různých rozhodnutí. Je to normální číslo? Eh, pro každý měsíc. Ono se to různí měsíc od měsíce. Vlastně takový bulletin dostanete každý měsíc a ono se to opravdu různí. Ještě máme 10 minut, než musíme začít s dalším bodem, takže já bych tady přečetla těch 18 případů. On energy. K energetice Řecko a směrnice o energetickém výkonu Francie, Nizozemsko zase energetická účinnost. Francie, radioaktivní odpad, Řecko, e, čističky odpadních vod, Rumunsko. v Rumunsku síra, Lucembursko, přílišné spolehání na, kredit, na úvěrovém ratingu, pak máme Bulharsko, Řecko, Lucembursko, Švédsko, pojištění, vnitřní trh, tam je Maďarsko, e, zadávání veřejných zakázek v souvislosti se situací s jadernými elektrárnami. Slovensko, původ eh, potravinových výrobků, Belgie, Kypr, potom máme mobilitu Polsko, elektronické rejstříky dopravní, potom cestovní ruch, Estonsko, Itálie, Portugalsko, potom zase Polsko, elektronické mítné, potom daňová unie a Německo, daň z dědictví, Španělsko, dá se danění eh, zahraničních zisků, Nizozemsko, eh, porušení smlouvy o eh, dvojím zdanění. <laughs> Nevím, jestli každý výbor by si neměl v rámci svých kompetencí přečíst celý tenhle ten seznam těch klíčových rozhodnutí, tak aby parlament si byl vědom všech klíčových rozhodnutí. To trvalo pouze dvě minuty to takhle přečíst. Možná bychom si to také měli přečíst pokaždé předtím, než hlasujeme, eh, aby všichni měli představu o tom, co se děje. Ten seznam, které, který máte, to je v podstatě tiskové prohlášení komise a vztahuje se k vnitřnímu trhu. Pokud máte ještě dvě minuty já bych vám přečetla některé položky, které eh, vlastně, kde členské státy nás eh, upozornili na nějaké eh, problémy v navrhované legislativě a my jsme odstranili ty bariéry. Odvětví, kde je největší legislativní aktivita ze strany členských zemích, je energetická účinnost budov, Ehm, cesty, bez, eh, bezpečnost eh, protipožární budov, eh, potraviny a nápoje, radio ehm, zařízení, telekomunikace, balení, odpad, biologický odpad, takže tady vlastně vidíte, že, se to, že to je velmi transparentní. My jsme to přeložili do všech úředních jazyků v rámci tříměsíčního bloku tříměsíční lhůty a teď vlastně existuje možnost, aby se o tom členské země i pobavily. a mohou si říct, si podívejte, tady v této oblasti by bylo velmi těžké, aby můj podnik z mé země podnikal ve, ve vaší zemi, protože ta legislativa se příliš liší. Máme 15 eh, legislativ, eh, co se týče energetických nápojů, ku příkladu. Takže tohle je dobrý nástroj, a není dobře znám, je to hrozná škoda, takže eh, obracím se na vás, pokud byste nám mohli pomoci Um, zvýšit povědomí o, o tomhle nástroji. Bylo by to skvělé, pokud byste pomohli vysvětlit, nakolik by to pomohlo i občanům i společnostem jednotlivých zemí, aby eh, vlastně plnili ta pravidla. Určitě by to odstranilo bariéry pro všechny. Pokud vím, tak v tomto parlamentu jsou teď dvě zprávy z vlastního podnětu. Jedna o strategii jednotného trhu a druhá o odstranění netarifních překážek v rámci EU. To vede kolega Dalton. A já myslím, že to možná zapadá do obou, ale rozhodně do toho odstraňování netarifních překážek. A samozřejmě každoroční činnost. Já myslím, že oba zpravodaje můžeme požádat, aby se zamysleli nad tím, co jste právě říkala a nad tím, jak bychom to možná trošičku mohli osvětlit. A pak další zajímavá věc, alespoň pro mě, protože tak to nikdo nikdy nepostavil, bylo to, co jste říkala o tom, že členské státy někdy mají vlastní pravidla, která brání jejich vlastním podnikům ve vývozu. Protože to je zajímavý způsob, jak se na ten vnitřní trh podívat opačně. Protože často je to spíš tak, že vy nedovolujete mě prodávat vám, ale zablokovat vlastní podniky, růst vlastních podniků, to je důležitá věc. Protože ten argument se otáčí a má to někdy pozitivnější nádech i pro vnitrostátní zákonodáce. Takže děkujeme Kirsten za velice zajímavou a informativní debatu. A možná někdy, když se dívám na ten seznam, ta porušení, která nám oznamujete, kdy jsme zabránili eh, nebo můžeme zabránit neplnění povinností, to by bylo také velmi užitečné. Děkuji. Další bod na pořadu jednání jsou aktuální informace o trialogu ve věci bezpečnosti Pravodaj tady nemůže být, protože má jiné povinnosti, ale mohu oznámit jeho jménem, že po dvou a půl letech vyjednávání máme konečně politickou dohodu. Dohodli jsme se v pondělí večer A chci mnohokrát poděkovat Andrásovi, ale také jeho týmu. Je to zvlášť Astrid, která na tom hodně pracovala, a Birgit ze sekretariátu IMCO. A také týmu stínových zpravodajů i Nikolovi, který se účastnil těch pozdních nočních diskuzí. Takže abych to shrnula a do záznamu uvedla, jak to vypadá. Ty předpisy pokrývaly řadu různých oblastí. Za prvé ústřední služby, kritická infrastruktura, energetika, bankovnictví, kybernetická bezpečnost. Bude nutné zavést opatření, například společné identifikační postupy pro operátory s jednoznačnými průřezovými parametry, které se musí dodržet. Máme také konzultační mechanismus mezi členskými státy. V případech, kdy není možné identifikovat operatory. U poskytovatelů digitálních služeb parlament v tomto výboru i ve výboru ITRE původně nechtěl, aby poskytovatelé digitálních služeb spadali po tuto směrnici, protože jsme měli obavy, že bude v 28 různých zemích, 28 eh, různých systémů poskytování a hlášení, ale našli jsme kompromis a výjimky pro malé a mikropodniky. Máme požadavek na audit ex post, aby samotné podniky zaváděly bezpečnostní požadavky A máme také revize hodnocení ex post, aby se zajistilo, že podniky mají opatření na odpovídající úrovni a zhostí se své odpovědnosti. A máme také postupy pro okamžité hlášení. Sociální sítě a platební brány tam spadat nebudou, ale platformy ekonomického obchodování, vyhledávače, ano. S tím, že je potřeba zohlednit povahu jejich vztahu jako poskytovatelů infrastruktury k ostatním operátorům. Takže tam musí být jednoznačné požadavky. A více budou spolupracovat členské státy přes příslušné týmy a koordinátory přes ENISu. Jaký bude další postup? Konečná dohoda bude snad eh, přijata i radou, až ten text vyčistí právníci, lingvisti a právníci, pak nastane transpoziční období 21 měsíců a 6 měsíců pro identifikaci kritické infrastruktury. Takže mnohokrát blahopřejeme všem, kdo se do toho zapojili a Nikola k tomu chce něco říct. Děkuji. Děkuji. Já bych chtěl paní předsedkyně pouze poděkovat Andrasi, který bohužel tady nemůže být, ale můžeme si to přečíst zápis. Chtěl bych také tobě poděkovat za veškerou práci v posledních týdnech. Licemburské předsednictví a komise nám také napomohly k tomu, že se nám podařilo dosáhnout tohoto výsledku, který je velice důležitý. Bezpečnost internetu to je opravdu zásadní otázka v současné době. Samozřejmě se nám nepodařilo podařilo dosáhnout všeho toho, co jsme chtěli. Stanovili jsme si určité cíle, ale chtěli jsme získat, eh, posílit spolupráci, synergii mezi jednotlivými členskými státy, což se povedlo tak, aby to evropským občanům a národním a evropským institucím zaručovalo, že sítě budou zabezpečeny. Takže ještě jednou děkuji předsedkyni, zpravodajům, všem kolegům, kteří velice dlouho se zabývali touto záležitostí. Já jsem se tím zabýval od eh, června loňského roku. Je to vlastně první eh, záležitost, která mi byla přidělena pod, za italského předsednictví a po dlouhých měsících trialogu jsme dosáhli dobrého výsledku. Bylo samozřejmě velmi obtížné dosáhnout výsledku, nakonec se nám to však podařilo a můžeme být spokojeni. Děkuji. Naprosto souhlasím. Bylo to opravdu složité zapilo se několik předsednictví a bylo to hodně práce i pro ta předsednictví, než jsme to dali dohromady. Takže snad bude teď veškerá naše kritická infrastruktura v Evropě bezpečnější. Další bod na pořadu jednání je prezentace studie o snižování překážek a nákladů pro podniky na jednotném trhu. A pokud vím, zpravodaj hlasuje v jiném výboru, ale můžete ho někdo přivolat? Protože já bych ráda šla dál. Dáme mu tři minuty. Děláme si kratičkou přestávku. Um, I know there's some big votes. Já vím, že v ostatních výborech se hodně hlasuje a proto musela řada členů odejít do těchto ostatních výborů. Tři, dva, jedna, začneme. Toto je tedy prezentace studie o snižování překážek a nákladů pro podniky na jednotném trhu. Tuto studii jsme si vyžádali abychom měli podklady pro zprávu z vlastního podnětu o netarifních překážkách na jednotném trhu, kterou jako zpravodaj připravuje pan Dalton a autorky zprávy nebo autoři zprávy eh, z London School of Economics, Sion Jones a Moritz Godel přijeli, aby nás s touto studií seznámili. Můžete začít. Já vím, že zpravodaj musel odejít hlasovat do jiného výboru a očekává se, že to hlasování dnes bude velmi dlouhé, ale vím, že tady má své zástupce a všechno se také vysílá na internetu a bude to mít k dispozici posléze. Mnohokrát děkuji. Děkuji. Ano. Toto je shrnutí celkem dalekosáhlé studie o tom, jaké jsou překážky a náklady na jednotném trhu a jak to do jisté míry souvisí s politickým programem, který teď uplatní evropské instituce a jak by se dalo postupovat dál. Další stránka, prosím. Na úvod vám řeknu něco o tom, jaký byl rámec pro úvahy o překážkách a nákladech na jednotném trhu. Pak, eh, co můžeme říct o tom, jaké jsou tyto překážky, jak se poměřují. A potom se podíváme na to, jak stávající iniciativy řeší náklady a překážky a jak to odpovídá prioritám. A na závěr se zmíníme o tom, jaké cesty bychom si zvolit k tomu, abychom dále omezili, snížili překážky a náklady. Další stránka, prosím. Zásadní politický cíl je tady omezit, snížit překážky pro integraci trhu a minimalizovat nezbytné nebo zbytečné náklady pro podniky. To jsou dva klíčové principy, dvě pravidla, kde se politika snaží tyto věci řešit. Tyto věci zvyšují celkové bohatství pozbuzují aktivitu, inovaci a jsou dobré pro konkurenceschopnost. Takže nejde jenom o podniky, ale také o trh. Nechceme to usnadnit jenom podnikům, ale chceme podnikům usnadnit více si konkurovat, více soutěžit. Překážky a náklady. Z pohledu podniků jsou to často stejné věci, překážky a náklady. A vidíte to, vidíte třeba, když jsou tam nějaké nepřekonatelné překážky pro podnik, který se snaží podnikat v jiném členském státě, ty náklady odpovídají tomu, že v tom členském státě začínají úplně od nuly. Takže z pohledu podniků se mezi těmito věcmi často nerozlišuje a proto dává smysl zamyslet se nad překážkami, které vyplývají z rysů trhu, a to máme tady třeba vlevo. A pak jsou tam regulatorní překážky, které vznikají na základě politických aktů. K překážkám patří také selhání na trhu, tam je celá řada věcí. Mimo jiné jsou tam spotřebitelské preference a rozdíly jazykové a zvykové. To je stále ještě běžné a je to v Evropě podstatné. Tržní síla, to je také problematické na některých trzích. A pak regulace. A regulace se pokouší řešit překážky. Obvykle to je právě motivací regulace. A pokud trh selhává, tak to může být nutné. Takže regulace tady mají takovou dvojakou roli. Někdy jde o legitimní výraz rozdílu mezi preferencemi a zvyklostmi v jednotlivých zemích, ale regulace mohou také narušit efektivitu trhu a vytvářet překážky a mohou vést, nebo může vést ke zbytečným nákladům. A to je potom selhání regulace. A jedním z důvodů je to, že nejsou jasné priority. A nikdo řádně nezvážil, jaký to bude mít dopad a jaké jsou také synergie s ostatními oblastmi politiky. Regulace potom selhává a to se právě snaží vyřešit ta inteligentní regulace. Nyní krátce, abychom si udělali představu o tom, jak nejednoznačné je, co vlastně dělá regulace. Snažíme se snížit překážky na trhu, ale můžeme přitom vytvořit další náklady, administrativní náklady pro podniky. Takže nestačí zabývat se náklady a překážkami izolovaně. Musíme vždy zvážit, jaké důsledky budou mít politické kroky pro obě tyto oblasti. Protože jde hlavně proto o to, aby bylo snadnější podnikat. A samozřejmě, když mluvíme o podnicích, jde o dopad na celou ekonomiku, to znamená na podniky, zprávu, občany jako daňové poplatníky. Co znamená inteligentní regulace v tomto kontextu? Chceme, aby byly předpisy přijímány na základě analýzy nákladů a výhod. Ty výhody by měly převážit na náklady. Musíme se zaměřit na ty oblasti, kde je možné očekávat nejvyšší přínos, takže musíme si stanovit priority v regulatorní činnosti. A to se tady snažíme vizualizovat. Máme priority, které snad objektivně poměřují přínos regulace, ale Nemusí to vždy plně odpovídat stávajícím aktivitám, které probíhají v tomto procesu. Mohou tam být mezery mezi tím, co by se mohlo udělat a co se nedělá, a také věci, které probíhají, ale neodpovídají prioritám. Máme tady přístup ze zdola nahoru, když se podíváme na náklady podniků a toto je příklad od vysoké, skupiny na vysoké úrovni pro administrativní zátěž. Snažíme se vycházet z modelu mikronákladů, snažíme se zjistit, kolik stojí regulace v různých oblastech a tady vidíme, že jsou velké rozdíly mezi jednotlivými odvětvími. Náklady jsou dost vysoké v sektorech, které jsou hodně regulované, jako je třeba farmaceutika, zemědělství, ale neumožňuje nám to rozlišovat mezi překážkami, které jsou nezbytné, které vznikají proto, aby se například omezily jiné překážky a mezi těmi, které jsou neopodstatněné a mohly by se zrušit, ale podle této zprávy je to ten druhý sloupeček vpravo. Potenciál pro snižování překážek je velmi velký a měl bych říct, že tomu se říká dosažené omezení, ale to je to omezení, kterého by bylo dosaženo, kdyby byly realizovány všechny kroky v této oblasti. Na náklady a překážky se můžeme dívat různými způsoby. Máme třeba průzkum největších zátěží pro podniky v EU a trošku se překrývá zdanění a clo, to je hodně vysoko na tom seznamu, ale často ty, které představují největší zátěž, odpovídají tomu, které jsou nejnákladnější. A tady se dá říct, že malé a střední podniky řeší trošku jiné věci, jsou možná méně zastoupené v těch nejvíc regulovaných oblastech, ale problém je ten, že nemůžeme rozlišovat mezi značnými, značnou nezbytnou zátěží a věcmi, kde by možná bylo podstatně snižování nákladů. A to je důležitý analytický krok, který ještě musíme udělat. V souhrnu se dá říct, co vlastně víme o nákladech. Ty by mohly být nižší. A z mezinárodního srovnání vidíme, že evropských zemích najdeme osvědčené postupy. Některé členské státy se vedou opravdu dobře. Toto je index snadnosti podnikání. Takže je velký prostor pro efektivitu v administrativních procesech. To se obecně uznává. Ale zatím nemáme odpověď na otázku, do jaké míry je možné omezit tuto zátěž a co je vlastně nezbytné a co je volitelné. Další způsob, jak nahlížet na náklady pojící se s překážkami, jsou ty náklady přístupu, který není založený na Evropě. A to je ten přístup se zhora dolů, když se podíváme na ekonomiku a snažíme se překlenout mezery, které by vznikaly na jednotném trhu. A tady na hodně vysoké úrovni máme pořadí priorit, digitální jednotný trh, tam se ty výhody odhadovaly na 450 miliard za rok. Pak jsou tady služby, veřejné zakázky. Ta čísla jsou prostě obrovská. A je to stejně dobrý přístup, jak nahlížet na ty překážky. pak zjišťujeme, že probíhání aktivity věci nejsou nové. Ty prioritní oblasti, lidé mají celkem dobrou představu, o co jde. A evropské orgány i komise se věnují všem těm prioritním oblastem. A pokud je o vazbu mezi aktivitou a výsledkem, to je často dost vágní. A to umocňuje skutečnost, že často nemáme jasný časový plán. Nevíme, kdy se to nějak projeví na jednotném trhu. A tady vidíme, že je tady velká mezera. To dokresluje délku legislativního procesu. My víme, že než se to dostane do prvního čtení, předchází tomu dlouhý proces. A také už bylo řečeno, že následuje i potom dlouhý proces. Musí se to dostat přímo na trh. A ta doba od nějakého kroku do výsledku je opravdu dlouhá. U legislativního procesu je to 3,6 roku. Nicméně to neodpovídá tomu, že celá řada těch kroků nepředstavuje legislativní návrhy. A příkladem je strategie pro digitální jednotný trh. Když si vezmeme náklady přístupu nezáleženého na Evropě, to je ta mezera v oblasti jednotného digitálního trhu, doba, která uplynula od této zprávy, která byla zveřejněna začátkem tohoto roku do posud, když si vezmeme ta čísla, dostaneme letos 277 miliard eur. Když se podíváme na časový plán, který je k dispozici na tu cestovní mapu, mapu pro vytvoření jednotného digitálního trhu a na tu zprávu, když se na to podíváme na první pohled, tak náklady na spoždění těch příslušných kroků budou až triliony eur v příštích letech. A samozřejmě je třeba zdůraznit, že strategie jednotného digitálního trhu sama o sobě není nová vychází z digitální agendy pro Evropu, která byla předložena už v roce 2010. Takže v mezidobí se odehrála řada věcí a to neustále vede k nákladům. Další příklad je reforma celnictví. Ta administrativní zátěž představuje 87 miliard eur. Taky je to dlouhý proces. Modernizovaný celní kodex a teď unijní eh, celní kodex budou implementovány v příštím roce, ale implementace infrastruktury informatiky eh, v podnicích eh, potrvá až do roku 2020, když se podíváme na studii z roku 2012. Implementace informatiky v oblasti této politiky měla být v roce 2017. A kdybychom to měli brát vážně, Znamenalo by to, že už teď ty plány, které máme teď, vedly k nákladům ve výši 260 miliard. A třetí příklad je reforma DPH. To je podobné. Politické kroky nebo aktivity probíhají už celá léta. A ta čísla pořád rostou a zdá se, že časový plán se pořád posunuje. Vidíme tady jistou šablonu, když si podíváme na to, co se odehrává u těchto procesů a byly zveřejněny studie, podle kterých se navrhují určité termíny a pak se ten časový plán posunuje. A my jsme se dívali na celou škálu klíčových oblastí politiky, které se dotýkají jednotného trhu a prakticky ve všech jsme zjistili, že se tam něco provádí, ano, něco se realizuje, ale v řadě případů jsme také zjistili, že dochází ke značnému spoždění a že jsou tam také mezery v těch politických programech. A vzhledem k tomu, jaké jsou vysoké náklady na to, že nemáme evropská řešení v těchto oblastech, neustále to narůstá. Toto nebudu procházet podrobně. Uh, na závěr můžeme tedy říct, že tady je tady eh, opravdu dlouhý seznam eh, kroků, potom eh, transporice, potom máme samozřejmě míru vymáhání, která často není monitorována a jsou tam dodatečné problémy které se zase eh, pojí s různými mírami vymáhání a tak dále. Ještě jeden další příklad. My jsme se dívali eh, na, na tuhleto věc v té zprávě. Když se podíváme na strategický dokument a harmonogram, který se k tomu vztahuje, tedy vztahuje se k e-commerce, tady vlastně máme přes 200 miliard euro ročně. Samozřejmě zde máme legislativní návrhy, legislativní kroky, ale kromě toho je tady hodně takové vágní terminologie, která se v těch dokumentech pořád znovu opakuje. To bude vyžadovat nějakou analýzu a přeskum a my samozřejmě nevíme, jak dlouho to ještě bude trvat, než to všechno dokončí. Pokud to bereme vážně, tak ty náklady, které vzniknou z těch prodlev, jsou opravdu vysoké. toho můžeme vyvodit závěr, že kvantifikované hodnocení dopadu je zásadně důležité pro to, abychom mohli stanovit priority. Ale musíme to doprovázet transparentním harmonogramem, který bude i realistický. Tady samozřejmě jde eh, zase o to, jak eh, propočítat ty náklady prodlev protože samozřejmě tady jsou třeba různé nedostatečné informace a podobně, takže potřebujeme také dělat hodnocení ex post, kde se bude kontrolovat, zda kroky jsou namířeny správným směrem to se vrací k tomu grafu, který jsme viděli na předchozím slajdu, to znamená, možná je tam špatné nastavení přidělených eh, zdrojů a podobně. Tak jak už jsem říkal, ty náklady prodlev eh, akci je, jsou vysoké a to opravdu musíme, musíme řešit, abychom postoupili ku předu v téhle oblasti. Další snížení nákladů a bariér. Tady se samozřejmě musíme stanovit nějaké prioritní oblasti a zaměřit se na ně. Musíme také vědět přesně, kam se máme zaměřit. Tak máme tady ty tržní bariéry, dobrá, ale musíme vědět, co přesně. Eh, například máme otázku hospodářské soutěže na novém digitálním trhu. Ty eh, regulační bariéry jsou eh, poměrně přímočaré. Tenhle slide to není náš seznam, který jsme vytvořili my. To je v podstatě takový široký konsenzus ohledně konkrétních eh, akcí, kroků, které by mohly být učiněny v vlastně veřejných zakázek malých a středních podniků a tak dále. Dalším prvkem, který je velmi důležitý a který se stále znovu objevuje v těch prioritních oblastech, to je role IKT to je tedy sítě, ale také analýzy. Role IKT je dvojí. Snaží se udělat eh, tedy politický proces efektivnějším tím, že vlastně vytvoří některé informace, které jsou potřebné pro stanovování priorit a také přičle, eh, přidělování zdrojů, ale také pomáhá při snižování nákladů tím, že eh, administrativa je prostě Ehm, efektivnější. Potom máme celou škálu různých eh, nástrojů e-government. Ehm, opravdu je důležité je používat co nejlépe, co nejvíce, aby se staly motorem změny v tom politickém cyklu A zase, abychom eh, dostali zpět ty informace o tom, eh, co dobře funguje, kde jsou bariéry, jaké nové bariéry vznikají a tak dále. Důležité je analyzovat tyto údaje, protože eh, v Enterprise Europe Network máme sebraných řadu dat, ale prostě chybí tam nějaká prostě integrace a, a analýza těch dat. Byli jsme požádáni, abychom se také podívali na roli konsultačního procesu v tom politickém cyklu. A my jsme zjistili, že jde o to, aby konzultace proběhly rychle. A pokud vznikají nějaké konkrétní problémy, tak je potřeba je rychle analyzovat a řešit. A takže tady vlastně jde o to, aby eh, tyhle ty věci byly vysledovatelné. To, je, to jsou ty návrhy, které se zase pojí s tím e-linkem. Pak tady máme pár nějakých dalších praktických věcí, které se vztahují ke konzultacím. Je možno eh, opravdu zlepšit jejich implementaci zase v případě malých a středních podniků a občanů analýza eh, informací, které sbíráme, jsou důležité. Jak už jsem říkal, tohle je nákladová stránka Dopad eh, IKT na snižování nákladů, tady jsme si vzali pár příkladů, například z Estonska, ale také z Koreji jenom jako příklad toho, abychom viděli eh, příklad ze země, kde e-government je poměrně pokročilý ku předu, kde se vlastně ukazuje, jak chytré použití informačních technologií může snič, snížit administrativní zátěž podniků. Dodatečná komplikace eh, je, že iniciativy na vnitrostátní úrovni mají potenciál vytvářet nové bariéry. Takže pokud vytváříte eh, pokročilou infrastrukturu v jedné zemi, to může být výhodné pro podniky v, dané, v té dané zemi. Nemůže to způsobovat problémy, co se týče integrace na trhu a eh, proto je důležité koordinovat na evropské úrovni, tak aby se zajistila interoperabilita. Takže tohle je opravdu jasná evropská zodpovědnost. Co doporučujeme? Náklady prodlev, to je prostě zásadní koncept. A nebyla tomu věnována dostatečná pozornost. Takže doporučujeme, abychom nejprve zviditelnili náklady prodlev, protože ty náklady eh, non-Europe, ne Evropy, to samozřejmě požaduje akci, tam je to jasné. V případě těch prodlev je jasné, že je potřeba ty kroky udělat zase rychle. To nás prostě vrací zpátky k tomu politickému procesu. Nestačí udělat nějaké legislativní kroky, až se k tomu nějak dostane ten politický cyklus. Je potřeba je udělat co nejrychleji a ehm, důležité je mít eh, kvantifikovaný, eh, kvantifikované hodnocení dopadu, jasný harmonogram. A potom samozřejmě ten strategický proces eh, stanovování priorit. To by určitě přineslo velké výhody evropské ekonomice. A s tím se pojí druhé doporučení ohledně využívání IKT, e-government a jeho nástrojů, ty mohou sehrát klíčovou roli. A to jak, co se týče toho e, výkonnostního politického cyklu a strategického propojení politických kroků a snižování bariér a nákladů, což je jistě zajímavé pro občany a podniky. Jak jsme viděli, máme tady velký potenciál snižovat náklady. A někdy ty administrativní náklady, které jsou potřebné, by byly v podstatě nulové. Takže tohle je slibná oblast. Tady opravdu můžeme postupovat radikálně, že v tom případě Eh, Estonska. Pokud si žádáte o nějaké studentské granty, tak eh, vlastně už eh, to je tam předvyplněné, jsou tam o, o, obrovské množství informací z různých vládních míst. Máme jiné příklady vyplňování daňových přiznání to je zase relevantní pro plnění DPH, eh, či eh, ustanovení v oblasti DPH a podobně. Takže tohle to všechno, tyhle ty příklady, kdy se dá využít eh, informační technologie, která usnadní tyhle ty kroky, tak, aby vlastně malé a střední podniky měly to snazší. Děkuji, máte nějaké otázky? Um, já bych, nejrač, já bych nejprve eh, ráda poděkovala všem, kteří eh, se účastnili této studie, protože je to důležité a budu pokračovat holandsky. měla. <clears throat> Takže jak jsme slyšeli. Jsou to věci, o kterých jsme už eh, častěji hovořili že eh, vlastně, když se protahují ty lhuty na uplatňování legislativy, tak to je také spojeno s eh, vysokými náklady, takže hovořilo se tam o čísla dvě miliard ročně, náklady, které jsou způsobené tím, že e-commerce se prodlužuje aplikace, což jsou velmi vysoká čísla. A také se musíme zabývat tím zejména v souvislosti s, digi- s jednotným digitálním trhem, protože toto jsou věci, které jsou věci důležité pro budoucnost, ale pokud eh, bude ta lhůta pro provádění trvat tři, čtyři roky v tomto světě digitálním, který se tak rychle mění, tak bychom se vlastně jako politikové z toho měli poučit a pokusit se jednat rychleji. A myslím si, že se i my zde v tomto parlamentu musíme z toho poučit, tak aby ty post že také často postupy v tomto parlamentu jsou podstatně delší, než by bylo skutečně nutno. Myslím si, že ta čísla, která jsme zde nyní viděli a slyšeli, že to hovoří samo za sebe také z interinstitucionální dohody, která byla uzavřena včera nebo předevčírem mezi komisí, parlamentem a radou, tak eh, tam se vlastně jedná o lepší právní úpravě. Když jsem viděla ten návrh, tak nejsem tak úplně přesvědčena, že to vše jde správným eh, směrem. Ano, je samozřejmě důležité eh, mít konzultační postup, ale je také důležité, aby to samo postupovalo co nejrychleji, ale ta interinstitucionální dohoda není až tak inovativní, alespoň se domnívám. Rádi bychom byli také viděli, kdyby tam byly zapracovány i elektronická forma konzultací, což tak nebylo, takže nyní se na to nedívám až tak optimisticky, jak na začátku, ale teď musíme vlastně se poučit a vytěžit určitá poučení z výsledku té studie. Samozřejmě, že musíme jednat rychleji, ale zas tak rychle ne, ale musíme přijímat rychle efektivní opatření a neschvalovat eh, akční plány, které potom nebudou prosazovány. Měla bych nyní dvě konkrétní otázky. Za prvé k lepší právní úpravě. Otázka, která se týká, je odresována tedy autorům eh, této studie když máme nějaký explicitní styl, například snižování administrativní zátěže a tak dále, což je samozřejmě pozitivní věc, že by se měly eh, tyto eh, náklady snížit o 25 tak to bylo užitečné. A druhá otázka, tam, kde jste hovořili o dani z přidané hodnoty, těty a tak dále, ano, ono je někdy obtížné v oblasti e-commerce kde když existují různé eh, zákony v oblasti DPH, ale nemyslím si, že nyní potřebujeme úplnou harmonizaci, ale spíše lepší koordinaci. A to je také otázka na autory studie, kterou bych chtěla položit. Uh, Když například bychom měli ten one-stop shop, jednotné kontaktní místo pro předkládání daňových přiznání DPH, tak jakým způsobem toto bude řešeno? Děkuji. No, brevemente, io faccio due considerazioni. Já budu velmi stručný, měl bych dvě připomínky. Nejprve pokaždé, když nám jsou prezentovány takovéto studie, tak vlastně náklady na ne-Evropu, non-Europe se zvyšují. A myslím si, že by nás to mělo povzbudit. Ehm, nejsme vlastně jediní eh, zákonodárci a myslím si, že by to také mělo být předloženo členským státům, tak aby i vlády členských států pochopily, že náklady na neevropu ne se netýkají pouze parlamentu, ale také rady. Hm, nehovoříme dostatečně o těchto otázkách. Kolegyně v předchozím příspěvku se o tom zmínila. Totiž pokud nehovoříme o daňové harmonizaci a nebudeme tedy se tím zabývat, tak se obávám, že v podstatě přirozeně, vzhledem k tomu, že v Evropské unii jsou určité státy, které využívají eh, daňového dumpingu, tak to bude nutně vytvářet problémy. Určitý počet států bude zavádět překážky, bariéry v Evropské unii, které budou bránit tomu, aby někteří vlastně měli přístup na to území, protože by zde byla příliš vysoká konkurence, potom související s různým eh, typem a s různou úrovní zdanění. Pokud chceme více Evropy, více jednotného trhu, ucelený jednotný trh, tak eh, nemůžeme tvrdit, že ta otázka daňových záležitostí se nemů, nemá řešit. Děkuji. Tak skoro Kristel Schaldemose. Já bych chtěla také poděkovat za tuto velice zajímavou studii a prezentaci. Domnívám se, že jsme se ale nedozvěděli až tolik nového, protože jsme zde už v posledních letech slyšeli spoustu těchto záležitostí, ale ono neexistuje žádné rychlé, jednoduché řešení. S tím mohu pouze eh, souhlasit, že všechno trvá příliš dlouho. Ano, souhlasím, že vlastně komise musí eh, jednat rychleji. Často trvá to provádění velice dlouho, nebo to eh, období od přijetí rozhodnutí po jeho realizaci je opravdu velmi dlouhé, ale samozřejmě potřebujeme však realistické časové plány a tak dále. Ano, spoždění, prodlení, o tom jste také hovořili. S tím mohu pouze souhlasit, ale také se domnívám, že je obtížné podívat se na to, co vlastně zde můžeme udělat. Můžeme se zasazovat o to všechno, ale ta celá problematika je velmi komplexní a složitá. Máme zde vlastně více než půl miliardy obyvatel v Evropské unii, více než 700 poslanců, kteří by se všichni museli naladit na stejnou vlnu, pokud bychom tohoto chtěli dosáhnout. Pak se dostáváme k otázce, že se samozřejmě musíme stále pokoušet věci zlepšovat. Ale domnívám se, že je to vždy obtížné dostatečně eh, vlastně tlačit a do, jednat dostatečně rychle v souvislosti s legislativou. Nicméně jedna věc je tam možná nová a to je ta, ten příklad s Estonskem, že je to skutečně eh, dosáhli skutečně skvěle e-governments a pokud vlastně mají dobrá pravidla, dobrou legislativu, která dobře funguje v Estonsku, tak eh, možná by, se, by to vlastně pomohlo eh, vyřešit i problémy v ostatních eh, podnicích nebo subjektech, které nepocházejí z Estonska. Takže na jedné straně jsou ta pravidla dobrá a na druhé straně je příliš vysoká ta administrativní zátěž, čili jakým způsobem k tomu se máme postavit. A dále bychom také měli říci, že členské státy by vlastně někdy poskytují určité vzájemné pobídky a pokud chceme Eh, zajistit dostatečnou pomoc, tak musíme eh, jednat velice rychle a přímo. Už jsme o tom hovořili zde ve výboru. Už jsme hovořili o tom prodlužování eh, pro, procesu provádění v eh, evropské legislativy. To prodlení je často na straně rady a samozřejmě často by se zákony mohly schvalovat, nebo legislativní akty mohly schvalovat daleko rychleji. Zde bychom možná mohli určitým způsobem zamyslet se nad tím, jak by se mohla práce v radě urychlit na schvalování legislativních aktů. Právě jste přišli o významnou prezentaci komise před tímto bodem o neplnění povinností na jednotném trhu. A jeden z bodů, který z toho vyplynul, bylo to, že musíme zajistit, že naše legislativa bude správná, když ji přijímáme. Aby bylo možné, aby ji členové rady implementovali. To byla skutečně zajímavá prezentace k tomu, jaký je to vlastně cyklus, aby ta legislativa v prvé řadě byla správná. Já se omlouvám, že vás přerušuji. Köszönöm, elnök asszony. Ehm, igen, egyetértek. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, já s tím mohu naprosto souhlasit. Toto je velice komplexní oblast. A mluvíme o těchto věcech už hodně dlouho. Je skutečně důležité vždy podniknout ty správné kroky, které jsou ku prospěchu každého partnera a které uspokojí každého partnera. Digitální strategie a strategie pro jednotný trh by se měly ubírat stejným směrem. Já si skutečně cením této analýzy. A chci poděkovat za tuto vysoce kvalitní prezentaci. Líbí se mi, že to bylo zaměřené právě na problémy, ale mluvili jsme i o dalších obtížných otázkách jak už říkal kolega Dante, daňová harmonizace by naše problémy vyřešila. Já si myslím, že tak to ale úplně není. Myslím, že trošku předbíháme, když říkáme, že bychom prostě měli dokončit daňovou harmonizaci. Měli bychom nejdřív vyřešit problémy a pak se pokusit postoupit dál. Já si myslím, že zacházíme příliš daleko. Musíme pomoct těm, koho se to týká a slyšeli jsme něco o metodách, slyšeli jsme, jak pomoct s vyplňováním daňových přiznání, jak například automatizovat vyplňování formulářů i v přeshraničních případech. A je řada oblastí, kde bychom mohli dosáhnout eh, určitých úspěchů. Já souhlasím s tím, že potřebujeme realistické časové plány a lhuty. Bude dobré, když k těmto problémům také budeme přistupovat po jednotlivých sektorech. Mohli bychom také analyzovat typické problémy a naplánovat další kroky. V tomto vystoupení jsme také slyšeli, jak řešit překážky v jednotlivých sektorech. Slyšeli jsme také, že případné náklady, které by se pojily s tím, že nezrušíme překážky, jsou vysoké a důležitý je sektorový přístup. A tímto příkladem by byl farmaceutický průmysl. To je eh, sektor velice náročný na zdroje. A mohli, mohli bychom ale využít to, co tam už máme. Jsou tam přísné požadavky, pokud je o výzkum a vývoj, takže tyto podniky jsou v obtížné situaci v oblasti výzkumu a vývoje. Samozřejmě jsou chránění, jejich patenty jsou chráněné, ale nemůžeme je chránit dost dlouho na to, aby se jim vrátily investice. A proto je opravdu důležité, aby tato strategie obsahovala další certifikát, to by skutečně důležité bylo, a tím by se prodloužila ta ochranná lhůta. A také jsem zmínila, že všechno je potřeba harmonizovat a koordinovat. Musíme směřovat ke společnému cíli s jednoznačnými lhoutami a časovým plánem. Jedině tak dosáhneme úspěchu a měli bychom se vyhnout spoždění. A to by bylo ku prospěchu členských států. A současně nesmíme zapomínat na transparentnost. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za prezentaci. Já se k tomu také chci vyjádřit. Samozřejmě je velice dobré, když máme podrobný náhled na věc zvenčí, ale jako ekonomka a matematička mám trošku obavy z některých e, základů pro vaše argumenty. Když se vezmeme na studii nákladů na, na jednotnou Evropu jako základ toho, kolik bychom toho mohli získat, když něco uděláme, vy předpokládáte, že ty kroky, které podnikáme, budou odpovídat potenciálním výhodám, přínosu které ta studie zdůraznila. A my nemůžeme předpokládat, že všechny kroky, které podnikneme, budou mít tento pozitivní přínos. Uvádíte příklad DPH. Na základě letošních zkušeností víme, že ten přístup jednotného kontaktního místa pro DPH způsobil, že spousta mikropodniků přestala prodávat v Evropě. Takže to vlastně mělo negativní dopad na ekonomiku a na podniky. A uvedu další příklad. Myslím, že Anneli o tom mluvila. Největší oblast, kde bychom mohli na jednotném digitálním trhu uvolnit další hodnotu, je elektronické obchodování. A my víme, že k uvolnění elektronického obchodování potřebujeme vybudovat důvěru spotřebitelů v nákupy online. Ale včera komise předložila nový návrh, návrh pro hmotné zboží, a tam se navrhují jiná pravidla, pokud stejné zboží, telefon, televizi, co já vím, koupíte online, na rozdíl na, od nákupu v obchodě. A organizace spotřebitelů okamžitě reagovaly tím, že říkali, že e, to znamená roztříštění, chaos a podkopává tu důvěru. Říkáte, že jsme letos neudělali vůbec nic na digitálním jednotném trhu. To není pravda. Uzavřeli jsme balíček pro telekomunikace a já doufám, že to lidem opravdu pomůže při cestách v Evropě a v přístupu k obsahu přes telefony. Také jsme uzavřeli balíček pro bezpečnost, abychom zajistili větší odolnost vůči kybernetické bezpečnosti. A to patří k tomu. Ale nařízení o ochraně údajů které vstupuje v platnost příští týden, je opravdu klíčové. O hodně těch věcí se jednalo za zavřenými dveřmi. Když se neúčastníme vyjednávání, neznáme podrobnosti, ale bylo nám řečeno, že pokud se nám tohle nepodaří udělat správně, mohlo by to mít značný dopad na podniky, které využívají data, malé a střední podniky především. Takže musíme zajistit, že ta legislativa bude správná a že opravdu pomůže získat přístup k té hodnotě, o které víme. A nemůžeme vycházet z toho, že když se nějaký předpis přijme, bude to mít nějakou ekonomickou hodnotu. Protože často, i když se podíváme na počáteční hodnocení dopadů a předpisy, které se pak přijmou, dochází k celé řadě změn. Já jsem tedy chtěla uvést těchto několik příkladů a myslím si, že opravdu zajímavé je také to, co vy uvádíte o úsporách z Estonska. Protože to ukazuje, jak nějaká země opravdu šetří a jak posílila ekonomiku. A někdy, když se eh, podělíme o tyto osvědčené postupy, je klíčové i nelegislativní řešení. A já myslím, že ta nelegislativní práce je stejně důležitá jako legislativa. Chcete se k některým z těch věcí vrátit? Děkuji. Mnohokrát děkujeme za prezentaci. Ano, děkuji. Já myslím, že to jsou velice dobré připomínky. Ten problém, jestli něco uděláme, nebo jaké jsou náklady na jednotnou Evropu a ty věci, které souvisejí s touto oblastí politiky, nevíme, jak přesně ty kroky, které podniknete nebo které se navrhují, budou na ty věci navazovat. To je pravda. Naše výpočty jsou více než ilustrující. My jsme si prošli ty strategie, ty náklady v těchto oblastech a snažili jsme se propojit jednotlivé kroky s těmito politikami, s digitálním jednotným trhem a tak dále. Takže pokud všechny kroky v této oblasti politiky souvisí s uzavřením mezer, a se snížením nákladu na jednotnou Evropu, to jsou ty náklady na spoždění. Je potřeba zajistit, že ty jednotlivé kroky odpovídají prioritám. A tady se dá říct, že inteligentní regulaci musíme brát vážně. U každého z těchto opatření by mělo být zřejmé, v tom návrhu by mělo být uvedeno, jaké budou přínosy nakolik bude možné řešit tuto mezeru, ty náklady na to, že nemáme jednotnou Evropu. Thank you very much. Děkuji. To bylo opravdu užitečné. Nyní eh, eh, předám eh, předsedání panu Dantemu na posledních 15 minut. Ještě jedna připomínka k tomu předchozímu bodu. Jeden ze členů tohoto výboru se ptal na Estonsko. Na dobré příklady z Estonska. whether for, for um, member states who are just taking action. Eh, vlastně tam byla otázka, zda ve chvíli, kdy členské země začnou něco dělat sami, um, zda by to nemohlo způsobit problémy v jiných zemích, tak eh, já tedy hm, projdu pár příkladů z Estonska. Řeknu také něco k eh, interakci s členskými zeměmi. Příklad z Estonska je elektronický eh, rejstřík podniků. kde vlastně estonské podniky mohou vyplnit všechny požadavky eh, na registraci online prostřednictvím tohoto rejstříku a vlastně se dostali do fáze, kdy se můžete zaregistrovat v rámci 20 minut. Před několika lety dokonce dostali eh, ocenění za celosvětový rekord ehm, pro nejkratší registraci. Tenhle proces registrace je ale otevřený i společnostem z jiných členských zemí. Takže se takhle rychle mohou zaregistrovat i společnosti z jiných zemí a navíc existují bilaterální dohody se řadou jiných členských zemí. aby toho mohli využívat. Hm, takže takhle se dají řešit ty přeshraniční problémy. Určitě se nechceme dostat do situace, kdyby třeba jednotlivé členské země nebo jejich skupiny předkládaly tedy nějaká opatření e-government, eh, která by tedy byla výhodná pro jejich občany, ale znevýhodňovala by zase občany jiných zemí. Já právě teď se musím setkat se zástupci eh, podniků z Estonska, takže musím odejít. Dobrá, takže máme před sebou poslední bod na našem pořadu jednání. Rád bych vám poděkoval za informace, které jsme zde vyslechli z té studie. A poslední bod máme zde otázku našeho kolegy Kora ohledně citlivého a důležitého bodu, takže kolegovi dám slovo, aby nám vysvětlil svou otázku a poté dáme slovo komisi, aby reagovala. Děkuji, pane předsedo. Už deset, celá desetiletí italská zvláště politikové se neře, neřeší a nezabývají se otázkami koncesí e, pláží. Je zde riziko řízení ze strany komise a naše země si nemůže ně, opravdu něco plánovat, pokud nevíme, co můžeme očekávat a s čím můžeme plánovat. Samozřejmě očekáváme na výsledky práce komise a soudního dvora, ale rádi bychom měli řešení, která by nám zaručila budoucnost tohoto odvětví. Z tohoto důvodu žádám od komise o ta odpověď bod po bodu na na, na, na, například také to týká Španělska, Chorvatska a tak dále, ohledně přidělování koncesí. Tyto země eh, dostaly koncese daleko delší než na sedm let, než je tomu tak v Itálii. Jaké jsou konkrétní příklady procesu výběru podle Balkensteinovy směrnice? Jaká tedy jsou, jaké jsou podmínky bodu 12.3 Balkan, Bolkensteinovy eh, směrnice eh, ochrany o eh, živoj přírodního dědictví a ochrany sociálního dědictví. Chtěli bychom vlastně mít jasná pravidla pro všechny koncesionáře. Děkuji, pane Koreo. Takže nyní dávám slovo komisi, aby odpověděla, prosím, stručně a souhrně. Děkuji. Nejprve se formálně odpovídám za to, že ještě nedorazila písemná odpověď. Evropskému parlamentu my známe pravidla, respektujeme je a dostanete tady úřední odpověď co nejrychleji. Hovoříme tady o veřejném prostoru. Jsou to v, konkrétně pláže v Itálii. Společnosti eh, dostávají eh, určité autorizace, aby tam eh, podnikali za komerčními účely. My hodnotíme situaci ve členských zemích, tedy jednak v Itálii a jednak v jiných členských zemích, tedy nejenom v Itálii. Je tady jedna důležitá věc. Otázka je, jak se k tomu vyjádří soudní dvůr, protože musí odpovědět dvě otázky. Článek 12 eh, směrnice o službách platí pro tyto případy či nikoli. Pokud platí, je to je zde přijatelné automatické obnovení toho oprávnění k těmto komerčním aktivitám, takže na, tuhle, na tyhle věci musí soud odpovědět a my tedy čekáme, jak, jaký padne rozsudek. Je tady případ C 458. To je případ, eh, kdy se tedy italští soudci obrátili na soudní dvůr. Už jsme teď na začátku prosince měli eh, slyšení k tomuto tématu. My předpokládáme eh, odpověď na konci února. Také bych rád zdůraznil, že si myslím, že tahle otázka už byla položena dříve, nebo eh, každopádně byla součástí nějakých eh, předchozích otázek. Takže každopádně teďka je to tedy na eh, soudním dvoru, aby se vyjádřil. Čekáme tedy na to, co řekne generální advokát. A potom na základě toho se pokusíme nalézt dobrá řešení. Dobrá, děkuji. Nevím, jestli ještě někdo další se chce vyjádřit k této otázce? Ne. Pokud jde tedy o přítomné kolegy, pokud tomu tak není, tak dávám ještě slovo panu Korálovi a pokud dovolí, tak se vyjádřím po něm, prosím. Děkuji, pane předsedo. Nejsem stále spokojen s, otázku, s odpovědí komise. To, to je jasné. Samozřejmě, že musíme vyčkat na rozsudek Evropského soudního dvora, s tím souhlasíme, ale bez pochyby komise eh, zde hraje jasnou úlohu. Byly položeny konkrétní otázky a parlament eh, vlastně provádí legislativní kontrolu, čili musí mít možnost pokládat otázky na komisi. Bohužel to není poprvé, kdy se nacházíme v takovéto situaci. Už jsme to zažili ve výboru IMCO, ale i také v jiných výborech a domnívám se, že je potřeba revidovat mechanismus, jehož prostřednictvím komise odpovídá na otázky, protože vzhledem k lidským zdrojům, které má k dispozici, k prostředkům, které má k dispozici, tak je nepřijatelné, aby parlament nedostal odpovědi. Děkuji, pane Korao. Já se připojuji k vaší nespokojenosti. Je to samozřejmě samozřejmě důležitá otázka. Říkám to tedy eh, kolegům, je to problém, který je v Itálii známý. Itálie nebyla vždy schopna řešit tyto otázky a Evropa oprávněně reaguje, ale vidíme, že výjimky z uplatňování Volkensteinovy směrnice se týkají 20, 30, 40 položek v některých zemích eh, vidíme, že se třeba, že ty výjimky, se, že se se poskytují na 60, 70 let. A Itálie po pěti letech mm, porušuje toto, takže je zde určitý problém s řešením této otázky a je to velmi složitá záležitost i z administrativního hlediska, stejně tak jako z hlediska e, řešení samotných výběrových řízení. Na závěr bych tedy pouze rád řekl, než přejdeme k následujícímu bodu, že ano, samozřejmě musíme vypisovat výběrová řízení, ale nesmíme zavádět nějaké protekcionistické systémy, které dosud přetrvávají v některých členských státech. Někdy jsme svědky toho, že podniky získají výběrové řízení v eh, jiných státech, přestože už mají velký díl koláče v jiné zemi, ve své zemi. Už jsem hovořil o tom výběrovém řízení v Toskánsku, eh, které vyhrála společnost RATP francouzská, která již provozuje veškerou hromadnou dopravu na Ile de France takže potom přímé zadává a vlastně záruku má do roku 2039 pro záruku provozování a tato společnost se může účastnit výběrového řízení v Toskánsku a nabídne lep, poskyt, předloží lepší nabídku než toskánské podniky. Nemyslím si, že to je správné uplatňování jednotného trhu a vše, pravidla by měla protit pro všechny, výjimky také pro všechny. Mělo by to být vyvážené v Evropské unii. Pane Koraj, jsem přesvědčen o tom, že o tom budeme ještě pravděpodobně často hovořit a děkuji vám za to, že jste tuto otázku vznesl. Pokud ne, se nikdo další nehlásí o slovo, tak se domnívám, že můžeme ukončit schůzi. Příští týden je štrasburský týden, sejdeme se potom po Vánocích 14. ledna na schůzi výboru a dostanete pozvánku s pořadem jednání. Takže naschledanou.